Grazie. Cari colleghi, se per favore prendete posto. Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych vás poprosil, abyste se všichni posadili na svá místa, protože musíme začít naše jednání. A budeme tedy postupovat podle našeho pořadu jednání. Dnešní program je, řekněme, nebo bude velmi intenzivní. A je pravda, že témata, o kterých dnes chceme hovořit, jsou tak závažná, tak důležitá, že se opravdu vyžadují naší stoprocentní pozornost a soustředěnost. A byl bych také samozřejmě rád, abychom co nejvíce využili také přítomnosti našich tlumočníků, kteří tu jsou již od 9 hodin od rána. Začneme tedy jednání mezi parlamentní výboru, která, který se dnes bude zabývat otázkou Evropské služby pro vnější činnost. Během dnešní debaty, které se bude účastnit spousta z nás, se budeme, jak jsem již předesla, zabývat velmi důležitým tématem a musíme si vyjasnit, postoj, který k tomuto tématu zastávají různé instituce. Jak víte, tak legislativní balíček, který bude doprovázet tyto služby, ještě není zcela dopracován. To znamená, že nemáme jeho definitivní verzi. Co se týče statutu úředníků a dokumentu, který ho upravuje, tak to je dokument, který ještě není zcela vyhotoven, ale v každém případě všechny kontakty již byly spuštěny, to znamená, ke komunikaci dochází. A co se týče těch kontaktů, tak to je přesně to téma, kterým se dnes budeme zabývat. To znamená, že si vyslechneme postoje různých stran. Nebudu teď zacházet příliš do detailů, protože bych byl rád, aby o tom hovořili odborníci a všichni řečníci. Ale možná jenom pár komentářů zahraniční politika je aspekt, který si stále ještě Eh, drží národní státy. Jednohlasnost nebo pravidlo jednohlasnosti je něco, co se většinou uplatňuje při procesu rozhodování. A to je normální, protože všechny otázky týkající zahraniční eh, politiky eh, je dosti důležitá. Každý stát v rámci své suverenosti si chce určit, kdo je přítelem a nepřítelem jednotlivých států. Nicméně, ale stojíme před takovými výzvami, které jdou opravdu daleko víc nad rámec národních eh, prostředků eh, národních států. A proto potřebujeme koordinovanou společnou zahraniční politiku nikdo nemůže popřít, že v případě, že budeme jednat jednotně a společně, tak budeme moci vyvíjet daleko větší vliv, daleko větší nátlak a budeme moci dosahovat věcí, které bychom jednotlivě nikdy nemohli dosáhnout. Například, co se týče naší činnosti na Balkánu, eh, v Chorvatsku, tak to je opět oblast vlivu, která více počítá s multilaterální spoluprácí. A Během naší poslední návštěvy v listopadu jsme viděli, že zástupci států Evropské unie chtějí zvýšit své kapacity tak, aby mohly být součástí takovýchto, eh, takovéto spolupráce. Chceme eh, lepší nástroje, lepší prostředky tak, abychom mohli lépe jednat. To znamená, chceme spolupracovat se službami jak Evropské komise, tak také Rady. A je velmi důležité, abychom se uvědomili a brali na vědomí také, že máme národní diplomatické sbory a to jsou ty institucionální rámce, které máme a které musíme podporovat. Je to něco zcela zásadní pro to, abychom mohli vytvářet opravdu autentickou evropskou zahraniční politiku, což je cíl, který jsme podporovali vždy. My jako poslanci, eh, kromě toho, musíme dělat všechno pro to, abychom uchránili naší transparentnost a naší zodpovědnost vůči eh, dalším institucím tyto vnější služby budou mít kompetence, které doposavat zastávala komise. A nyní ale jsou touto kompetence, které budou spojené. Eh, kompetence komise, které měly mezivládní charakter. To znamená, že teď se tady stanoví nové způsoby kontroly. Tyto služby budou mít své zodpovědnosti a budou se muset také zodpovídat eh, parlamentu a proto Evropský parlament bude mít určitý vliv, bude moci také komunikovat s vysokou představitelkou, hlavně v otázkách týkajících se vnější politiky, což je opravdu eh, skvělý pokrok. Je to něco, čeho jsme dosáhli a co je v každém případě zcela pozitivní pro Evropský parlament. V každém případě je to ale také něco velmi zásadního pro parlamentní kontrolu společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Je to také zásadní pro všechny národní vlády. Tato témata jsou opravdu velmi, velmi důležitá a proto také zástupci národních parlamentů ve Stokholmu se o tomto tématu bavili nedávno a budou o tom dále diskutovat debatovat také za belgického předsednictví. To je opravdu skvělá příležitost, skvělá příležitost na to zřídit opravdovou společnou zahraniční evropskou politiku, která bude transparentnější, demokratická, která bude také blížší obavám a očekáváním evropských občanů. Já bych rád eh, vám poskytl také určité praktické informace. Například abyste se mohli účastnit debaty, tak budeme postupovat eh, obvyklým způsobem. To znamená, že všichni máte papíry, na které můžete napsat své jméno a parlament a rád bych byl, abyste tam napsali tedy parlament, eh, který zastupujete a také téma, o kterém chcete hovořit. Jak jste si jistě všimli, tak dnešní debata je rozdělena do různých eh, částí. Aby všichni se mohli debaty účastnit, tak bych vás poprosil, aby nikdo nehovořil déle jak tři minuty. Výborně? Takže pokud s tím budete souhlasit, tak bychom mohli začít s naší prác, prací. A předáme v tuto chvíli slovo panu velvyslanci Kristofersenovi, zvláštnímu poradci vysoké představitelky pro otázky Evropské společné zahraniční politiky. Poté bude hovořit pan poslanec Brok a Frhofstadt a poté tedy začneme debatu. Takže, pane Kristofnesne, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám za tuto příležitost pohovořit o naší vizi v souvislosti s vytvořením Evropské služby vnější činnosti. Chci zdůraznit, že Catherine Ashton, vysoká představitelka, eh, se musela bohužel omluvit, eh, protože má celou řadu dalších povinností a bohužel dnes není v Bruselu. Ehm, myslím, že jste správně uvedl, že jsme eh, že se nacházíme ve velice důležitém momentu. A musím říci, že očekávání v EU a mezi našimi hlavními partnery po celém světě ehm, v souvislosti s tím, že skutečně očekávají eh, fungující eh, službu vnější činnosti, mají možná nadnesená očekávání z hlediska počátku fungování této služby. A téměř každý den se ptají, kdy bude to, tento nový tvor schopen samostatné chůze. A možná to očekávání z hlediska rychlosti bylo příliš nadsazené, ehm, ehm, protože úkol, který jsme před sebou měli, byl obrovský. Museli jsme vytvořit službu pro vnější činnost ehm, spolu s vysokým představitelem a e, ta vysoká představitelka musí mít všechny e, ty povinnosti, které jí ukládá smlouva o fungování EU, nejenom tedy ty povinnosti, které e, zastával pan Solana dříve z hlediska aspektu zahraničních věcí a bezpečnostních záležitostí, ale toto vše je propojeno s povinnostmi komisaře pro Eh, zahraniční věci z dřívějška, ale paní Eštnová má dva úkoly navíc. Jednak je eh, stálou předsedkyní Radu, Rady pro zahraniční věci, což samo o sobě z toho činí práci na plný úvazek, protože eh, eh, to znamená, že kdykoliv zasedá rada ministru zahraničí, účastní, vedete jednání, ale vyplývá z toho řada povinností vůči Evropskému parlamentu a vůči třetím zemím. A Katrin Aštonová má novou funkci, která dosud neexistovala. Má zajišťovat koherentnost našich vnějších vztahů od oblasti ekonomické, ochrany klimatu až ke klasickým tématům zahraniční politiky. A proto služba, která vzniká, musí působit ve všech těchto oblastech. Musíme si také uvědomovat, že nejde o klasické ministerstvo zahraničí, protože úkol, eh, který před sebou vysoká představitelka má, eh, má mnohem širší rozsah, než bychom mohli nalézt u ministerstva zahraničí nějakého státu, vychází z aspektů zahraniční politiky, ale zabývá se širokým ekonomickým portfoliem a včetně otázek ekonomické pomoci a jde až k tématům jako například vedení vojenských nebo civilních operací, což je úkol, který běžné ministerstvo zahraničí normálně nezastává. Proto jsme museli vytvořit strukturu, která se dokáže všech těchto úloh zhostit. A nakonec bylo nezbytné nalézt takovou strukturu, která zapadne do institucionálního rámce v Evropské unii je zřejmé, že pro mnoho z nástrojů, které pro vnější politiku potřebujeme, eh, nepůjde o klasické komunitární nástroje, například eh, hospodářská podpora, ale když hovoříme o vnější politice, eh, klimatu, imigraci, boji proti terorismu, řada těchto oblastí je ve středu našeho zájmu a řada politik, eh, které máme, nejsou klasickými komunitárními politikami a strategiemi na straně jedné, tedy musí naše služba eh, fungovat, jako by působila jako běžná služba, součást Evropské komise, tedy předkládat návrhy, které jsou pak kolegiem eh, schváleny a tak dále. Ale současně se musíme zabývat oblastmi, které zcela nepochybně jsou oblastmi, za něž zodpovídají dnes členské státy a kde nedošlo k žádnému přenosu kompetencí na základě Lisabonské smlouvy. A je také nezbytné si uvědomit, že je velký rozdíl, pokud působíme například v oblasti politiky zahraničního obchodu kde tedy jednak komise má výlučnou pravomoc a pokud komise nejedná, nemůže jednat nikdo jiný. Oblast zahraničně politická představuje však zcela jinou kapitolu. Pokud se nemůžeme dohodnout na společném řešení na úrovni EU, nevzniká žádné vakuum jako v obchodní politice, protože pak mohou jednat členské státy. Alternativou tam teda není to, že bude nečinnost, ale alternativou je, že vznikne 27 různých zahraničních politik. Proto je velkým každodenním úkolem pro nás, abychom zaváděli zahraniční politiku jakožto nový rozměr do Evropské unie. A toto je záležitost, které se musíme také zhostit v souvislosti souvislosti s Evropskou službou pro vnější činnost. A z tohoto důvodu je nezbytné, abychom vytvořili eh, dobré vztahy s evropskými institucemi, nejen s Evropskou komisí, ale také s Evropským parlamentem, protože Evropský parlament se podílí v mnoha případech eh, postupem spolurozhodování eh, na některých rozhodnutí z hlediska vynakládání finančních prostředků ve službě pro větší eh, vnější činnost potřebujeme tedy Evropský parlament pro svou existenci. Týká se to také samotného zřízení Evropské služby pro vnější činnost, protože samotné rozhodnutí o ustavení této služby si žádá stanovisko Evropského parlamentu a my víme, eh, že Evropská služba pro vnější činnost nezačne fungovat, pokud nebudou přijaty změny eh, v nařízení eh, týkající se zaměstnanců eh, v dalších aspektech a také pokud nebudeme mít rozhod- rozpočet, který nám umožní fungovat, jinak zůstaneme prázdnou skořápkou. A k těm třem oblastem má Evropský parlament právo spolu rozhodování tomto smyslu musíme zdůraznit, že jsme v situaci, kdy všechny čtyři prvky představují určitý balíček a ten bude na základě spolurozhodování Evropského parlamentu. V tomto smyslu eh, to eh, sice neznamená, že musíme všechny tyto oblasti schválit ve stejnou dobu, ale musíme mít dostatečnou jistotu v tom, že prvky z celého balíčku eh, jsou ošetřeny, jakmile přejdeme k formálnímu schválení. V současné chvíli jsme tedy v situaci, kdy vysoká představitelka předložila návrh, rada sdělila svoje první pozitivní stanovisko a nyní se dostáváme do fáze jednání s Evropským parlamentem. Zmiňoval jste řadu neformálních rozhovorů. Já jsem možná v Evropském parlamentu strávil více času než kdekoliv jinde v poslední době v Bruselu. A získal jsem dojem, že se postupuje ku předu. Ještě samozřejmě nejsme na konci cesty, ale blížíme se k cíli a z mého hlediska mohu říci, že vidím eh, poměrně dobrou příležitost, že v následujících dnech nebo týdnech se přiblížíme alespoň k rámci politické dohody. A z naší strany je to něco, co bychom velice rádi viděli, velice rádi bychom viděli eh, oficiální rozhodnutí, pokud takové rozhodnutí padne, mělo by padnout před eh, letní pauzou, protože pokud nebudeme mít eh, ta čtyři rozhodnutí, nemůžeme plně pracovat a nemůžeme připravovat celou řadu záležitostí, pro něž je právě to základní rozhodnutí nezbytné všechen tento mechanismus nastavení institucí má obrovský význam, ale to, co je úplně nejdůležitější, je, že si přejeme, aby Evropská služba pro vnější činnost fungovala a především, abychom měli takovou zahraniční politiku, která odpovídá našim očekáváním. A myslím si, že v této souvislosti máme příležitost to dokázat a v době, kdy třeba ještě postoje členských států se tolik nevzdálily vzájemně. Myslím si, že se nám podařilo překonat velké rozdíly po válce v Iráku a myslím si, že proto právě eh, nastala eh, správná doba, abychom mohli eh, tuto svou ambici zrealizovat. Děkuji. Bene, grazie ambasciatore Christensen. Eh, suo intervento. Mnohokrát, pane velvyslanče. To byl velice zajímavý příspěvek. Takže nyní dám slovo dvěma zpravodajům. První bude hovořit pan Brok, potom pan Frohoštát. E, na úvod tedy pan Brok, který je zástupcem výboru pro zahraniční záležitosti. Máte šest minut, abychom měli také čas na rozpravu. Prosím. Herzlichen Dank, Herr Präsident, äh, Kolleginnen und Kollegen. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně. Poté, co jsem si vyslechl pana velvyslance, mohu dodat ještě pár věcí. Chci říci, že vyjednávání byla velmi složitá, jsou stále složitá, ale existuje velmi mnoho dobré vůle dojít ke správnému výsledku je jasné, že potřebujeme určité předpoklady pro to, abychom mohli dosáhnout posledních eh, rozhodnutí. Eh, je pravda, že například co se týče našich vyjednávání s odbory, tak ještě jsme pořád eh, nedošli k nějakému rozumnému rozhodnutí, také co se týče mest a dalších eh, věcí, tak tady ještě nemáme žádné rozhodnutí. Rada řekla, že chce být neutrální. Ale co se týče například eh, náborů personálu z, eh, z národních států, tak to také ještě není zcela eh, vyjasněno. My musíme hlavně zajistit správné financování v případě, že bychom si vyžádali pracovníky z členských států. Evropský parlament eh, se na celé této věci podílí hlavně mm, v rámci konzultací. Lisabonská, eh, Lisabonská smlouva hovoří o radě, která zřídí eh, službu pro vnější činnost a to se souhlasem komise a po konzultacích eh, s Evropským parlamentem. Evropský parlament ve chvíli tedy, kdy nejsou uzavřeny konzultace s parlamentem, tak eh, rada nemůže přijíma, přijmout žádné definitivní rozhodnutí. To znamená, že tady musí dojít ke konzultaci s Evropským parlamentem. Ale ve chvíli, kdy národní úředníci budou začleněni do této služby, já si myslím, že by to bylo správné, kdyby tak bylo učinilo, musíme změnit personální vztahy a na tom se také musí podílet Evropský parlament. To znamená, že se k tomu také musí vyjádřit výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu a doufáme, že najde nějaké správné řešení. Druhý bod. V případě, že proti našim představám tedy ta služba se stane nezávislou institucí, tak musíme změnit eh, článek jedna. To znamená, že všechny členské státy budou mít, budou součástí spolurozhodovacího postupu. Nicméně eh, nevím, jestli je v našem zájmu zřizovat teď nové instituce. Na druhé straně ale vidíme, že pro členské státy ty je to velmi důležité. Podle smlouvy sui generis eh, si členské se členské státy vyjádřily nebo mohly vyjádřit v tom smyslu, zdali chtějí či nechtějí e, další instituce. To znamená, pokud by to mělo být v rámci komise, tak musí být stanoveny jasné záruky. A tady se jedná o otázky spojené hlavně s kontrolou. Rozpočet, to znamená, že rozpočet je zcela zásadní. Evropský parlament musí mít stejná spolurozhodovací práva jako komise. Protože jinak budeme mít prostor zcela bez kontroly, i když by tedy ta implementace toho rozdělování finančních prostředků zůstala na komisi, tak nemůžeme předpokládat, že všechna ta rozhodnutí se budou přijímat na základě gentlemanské dohody. Musíme přesně stanovit, jakým způsobem to bude probíhat. To znamená, že národní diplomaté v této službě budou podléhat nebo budou musí splňovat stejné povinnosti a budou mít stejná práva, ale stejná práva znamenají samozřejmě stejné povinnosti. A já si myslím, že toto musí být zajištěno, zaručeno. A tady ještě existují různé nejasnosti. To znamená, v rámci toho správního rozpočtu měl by tedy správní rozpočet být mimo všeobecného rozpočtu, což je z mého hlediska dosti těžké z mého hlediska velmi těžko uh, uplatnitelné. A co se týče té otázky kontroly, což je sekce 6. Tady je to ještě složitější než v sekci 3, ale z druhé strany existuje vůle to nějakým způsobem e, stanovit. My jsme si jistí, že by to měla být tedy komise, která bude mít takovou tu zastřešující úlohu, A dále, co se týče kontroly politické kontroly, otázky politické kontroly Evropského parlamentu protože tady to musíme také zcela jasně stanovit. To znamená, jakým způsobem bude Evropský parlament se podílet na spolurozhodovacím procesu, jak budou vypadat ty konzultace, které dokumenty bylo, budou potřebné, jakým způsobem tato politická kontrola bude probíhat, kdo bude zastupovat Evropský parlament to znamená otázka zastupování, reprezentace, která je zcela zásadní a dále také otázka permanentního generálního tajemníka, který by byl velmi těžko kontrolovatelný. A na závěr, nechci teď zacházet eh, do detailů, tato eh, služba je samozřejmě důležitá. Je to služba, která má pokrýt mezivládní e, eh, povinnosti. A my si my musíme zajistit jako Evropský parlament, že to nepovede k tomu, že ta činnost nebude efektivní, protože protože podle 17. a 20. článku Lisabonské smlouvy je společná zahraniční a bezpečnostní politika musí být společnou aktivitou, společnou aktivitou všech členských států a všech institucí. To znamená, že my musíme zajistit správné podílení se parlamentu na těchto povinností. Děkuji. Děkuji, pane Broku. A dalším řečníkem je pan Guy Frehovštad, zpravodaj výboru AFKO. Šest minut. Eh. Pane předsedo, chtěl bych vám poděkovat za slovo. Možná bych mohl všem pouze připomenout hlavní filozofii, kterou sdílím s panem Brokem a s dalšími zpravodaji, kteří spolupracovali na přípravě těchto dokumentů. V Evropském parlamentu chceme vidět službu, která bude široká, která bude maximálně ambiciozní a chceme mít službu, která bude brát v potaz veškeré externí politiky Evropské unie. To znamená politiku spolupráce, rozvoje, politiku sousedství a také politiku humanitární pomoci. Máme pocit, že pokud se nám podaří integrovat všechny tyto externí politiky do této jedné služby, tak pak se nám podaří skutečně zaručit konzistentnost, účinnost těchto politik a tato služba bude sehrávat náležitou úlohu také na mezinárodní scéně. Z tohoto důvodu jsme se tedy rozhodli pro tento přístup, pro tuto eh, filozofii, která zešla z úmluvy roku 2002. Tehdy členové konventu se snažili najít řešení problému, kdy v naší externí politice chyběla určitá konzistentnost. V roce 2002 tady bylo rozhodnuto, že vznikne nový útvar, který bude zodpovědný pro identifikaci a definici externí politiky Evropské unie, bude uh, vytvářet společné cíle v oblasti zahraniční politice a v roce 2002 vznikla myšlenka, že bychom vytvořili službu, která by spojila jednotlivé prvky, které tehdy působily pouze na půdě rady. Eh, především se jednalo o politiky v oblasti rozvoje, humanitární pomoci. Pochopitelně tehdy byl konvent vysoce ambiciozní a bylo na nás, abychom tyto ambiciozní nápady dali do praxe. Čili tyto prvky jsme vzali v potaz a nechceme nějak měnit pravomoci eh, dvou institucí, jako je komise a rada. Tato služba není orgánem, který bude přijímat rozhodování. Naopak je to služba, která bude pouze podporovat a provádět dohodnutou politiku. Tato politika bude prováděna kolegiem komisařů, pochopitelně, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé sektory a bude provádět tedy zahraniční politiku. Svého, svou povahou tento útvar musí být autonomní, musí být samostatný. Říkáme, že to je služba, která je sui generis, čili své vlastní povahy a musí zajistit především celkovou rovnováhu mezi evropskými institucemi. Ale když se podíváme na návrh, který je v jednom pozměňovacím návrhu, tak máme pocit, že zacházíme příliš daleko. Tato služba nemůže být samostatná instituce, protože nebude mít rozhodovací pravomoci, musí naopak sloužit ostatním institucím. Také je zde otázka komunitárních fondů a při provádění této politiky musíme mít komunitární orgán, který bude zodpovědný za provádění rozpočtu, to je tedy komise. Čili pokud eh, chceme vytvořit tuto službu, tak eh, se musíme podívat, zda chceme nebo nechceme, aby tento orgán eh, dával fondy, finanční prostředky z našich fondů nebo ne. My navrhujeme, aby tato služba, aby tento útvar byl v rámci třetího, eh, třetí části rozpočtu, která se zabývá otázkou veškerých eh, operativních výdajů v rámci Evropské unie, protože v této části rozpočtu eh, máme možnost se zaměřit na tyto výdaje. Není to v jiných částech rozpočtu dva nebo čtyři, ale právě v této trojce, čili tato část rozpočtu by na to měla být vyčleněna. Vážení kolegové, tato služba nebude součástí komise, musí být autonomní ve své povaze, musí být schopna mít svůj správní rozpočet a chceme také mít možnost jmenovat jednotlivé pracovníky do tohoto útvaru. Ale pokud má tato služba provádět koherentní politiky, tak musí spadat eh, do komunitární části evropského rozpočtu. Tím budeme mít eh, velice ambiciozní, širokou, obsáhlou službu, budeme mít možnost tímto způsobem rozvíjet politiku rozvoje, humanitární pomoci, politiku sousedství, všechny dohromady, protože pokud bychom rozhodli pro jinou metodiku, tak bychom neměli možnost spojit eh, tyto politiky, integrovat je vzájemně do této služby, do tohoto útvaru. Také musíme mít eh, skutečnou zahraniční politiku, ale to bychom museli mít eh, souhlas ze strany členských států. Zde se rozhoduje na základě jednomyslnosti, musíme mít ale zároveň také komunitární přístup. To znamená, že potřebujeme službu, která bude provádět patřičné analýzy, co je skutečně v zájmu Evropské unie. Jakákoliv eh, evropská zahraniční politika nemůže nahrazovat zahraniční politiku jednotlivých členských států. Má naopak doplňovat její zahraniční politiku, je to také uvedeno ve smlouvách, tam je to naprosto jasně stanoveno. Jak víte, pane předsedo, Evropský parlament je ochoten učinit pokrok vyjednávání s paní Eštonovou, s komisí. Co potřebujeme podle mého názoru v tuto chvíli v Evropské unii? Musíme vytvořit tento útvar co možná nejdříve. A Evropský parlament, jak bylo řečeno, je skutečně ochoten postoupit ku předu a zajistit pokrok. Děkuji mnohokrát oběma spolu s pravodajům za jejich velice jasná prohlášení. Předtím, než otevřu naši diskusi, tak bych vám chtěl říci, že tady také máme delegaci ze Saudské Arábie, jsou to zástupci jinak vlády, diplomatických služeb, takže vítejte na našem zasedání a chtěl bych vám také poděkovat za váš zájem a za účast. Čili je zajímavé, že se zajímáte o evropskou diplomaci. Zdá se, že ten zájem se dostává už za hranice Evropské unie. To znamená, že okolní svět se zajímá o to, jakým způsobem vytváříme naše diplomatické služby. Čili jenom stročně bych chtěla říct, že máme zástupce ze 23 národních parlamentů, 28 jednotlivých schromáždění. Máme dohromady 40 členů. Máme zástupce z Velké Británie, z Maďarska. Ti se nedostavili, protože řeší situaci po volbách. Také zástupci z Malty. Nicméně, nyní bych rád otevřel diskusi. Chtěl bych poskytnout prostor všem členům z národních parlamentů, ale i z Evropského parlamentu. Chtěl bych to prostřídat a chtěl bych také zajistit, abychom měli náležité geografické zastoupení. Čili všechny tyto prvky musím mít na paměti, až budu uvádět, udávat slovo. E, uvidíte, kolik máte řečnické doby, to je naznačeno na obrazovkách, čili tím se můžete orientovat, jak dlouho můžete hovořit a Nejdříve předám slovo zástupci z francouzského senátu na tři minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, možná na úvod bych chtěl říct, že francouzský senát je velice spokojený, že má příležitost se vyslovit v Evropském parlamentu, můžeme se vyslovit k otázce vytváření Evropské služby. Podle našeho názoru je to velká, nová, ale i tedy pozitivní inovace, bereme v potaz eh, politickou vůli, jakým způsobem chceme vytvořit zahraniční službu. Chceme se zaměřit na tři prvky. V první řadě věříme, že Evropská služba pro vnější činnost musí být organizací sui generis, musí je mít eh, stejný odstup jak od komise, tak od rady. Musí být autonomní, co se týče jejího rozpočtu, ale i pracovníků, kteří pro ně pracují. Eh, pochopitelně se nesmíme ovšem vyhýbat otázce přeskumu. Myslíme si, že služba musí provádět nejrůznější funkce. Francouzský senát si také myslí, že bychom měli zajistit především konzistentnost této služby, čili spolu s zpravodaji si myslíme, že musíme eh, se zaměřovat na politiku humanitární pomoci, rozvoje, politiky sousedství a také se musíme zaměřit eh, na otázky řešení krizí. Krizí, eh, které jsou v tuto chvíli nesmírně aktuální, je to aktuální téma, čili v našem usnesení našeho senátu zdůrazňujeme důležitost Evropské služby pro vnější činnost, která bude mít úzké vztahy se všemi parlamenty v Evropské unii. Nejen tedy s Evropským parlamentem, ale bude mít úzké vztahy s národními parlamenty. Čili je důležité nastavit toto partnerství, protože tam je důležitý prvek mezi vládní politiky a stejně tak politiky společenství. Hovořili jsme o takzvaném hybridním systému. Chceme především zajistit, aby existovala dostatečná politická vůle, aby Evropská unie skutečně měla silné zastoupení. Mí kolegové z francouzského senátu budu hovořit o jiných prvcích, které se objevují v našem usnesení. Chceme, aby tato služba byla úspěšná, aby zohlednila naše politické ambice a skutečně musíme jít nad rámec možná národních parlamentů, musíme požadovat, aby Evropská unie jako taková tímto způsobem postoupila ku předu. Děkuji, kolego, skutečně jste se držel své řečnické doby, takže to bych chtěl poděkovat. A nyní má slovo zástupce Polského senátu. Prosím. E, Pane předsedající, paní i a pánové, za polský parlament, polský senát bych rád zdůraznil toto. Myšlenka utvoření účinné a efektivní Evropské služby pro vnější činnost je pro nás velmi zásadní. Polsko podporuje tento projekt tak, jak ji předložil vysoká představitelka místo předsedky komise, tak jak to schválila také Rada pro všeobecné záležitosti 26. dubna. A jde tedy o návrh v souvislosti s rozhodnutím o e, zřízení Evropské služby pro vnější činnost. To obsahuje celou řadu zásadních myšlenek, včetně e, podnětů, které předložilo Polsko. My se domníváme, že Evropská služba pro vnější činnost je institucí, která přidá hodnotu Evropské unii jako takové evropským institucím, parlamentu, které pak budou eh, moci lépe fungovat v oblasti vnějších vztahů. Ale jak už tady zaznělo, tato instituce by měla vycházet z určitých pravidel a na základě rovných příležitostí pro spolupráci a také na základě rovných vztahů s dalšími státy eh, a měla by eh, zachovat naprostou transparentnost také v najímání pracovníků. Měla by dodržovat základní zásadu geografické vyváženosti. Polsko v současné době během vyjednávání vítá návrh prohlášení o spolupráci mezi vysokou představitelkou a Evropským parlamentem. Domníváme se, že jednání s nově eh, zvolenými předsedy delegací v rámci Evropského parlamentu představují také novink, protože nabídnou právě Evropskému parlamentu možnost nahlédnout do vnější politiky EU. E A také si myslíme, že by se více práce mělo věnovat tomu, jak Evropský parlament bude vykonávat své kontrolní pravomoci eh, také v souvislosti s náměstkem vysoké představitelky, eh, který může být eh, nahrazen vysoce postaveným zaměstnancem a v případech, které třeba nesouvisí s společnou zahraniční politikou, by toto bylo zásadní. Děkuji. Pan Kieres. A nyní kolegové eh, z Evropského parlamentu, pan Sena Franka. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda Loren, když byl předsedou výboru, říkal, že budování Evropské unie je velmi důležité, ale nesmíme ztrácet tu hlavní linku a ten hlavní směr. To znamená, že potřebujeme vědět, jaké hlavní cíle bude mít Evropská služba pro vnější činnost, což znamená zřídit společnou zahraniční politiku, která bude efektivnější, koherentnější a e, lepší. Proto Lisabonská smlouva je milníkem pro mezivládní prostor. Jde o přechod ke společenství. E, v Lisabonské smlouvě jsou kompetence tohoto parlamentu. Hovořil o tom pan Brok i pan Ferhovšta. Jde o konzultační e, procesy a jak velmi dobře řekl pan Brok, Evropský parlament se nevzdá svých konzultací a neuzavře konzultace, dokud nebudou uspokojeny potřeby a požadavky Evropského parlamentu v průběhu vyjednávání e, rád bych si počkal na to, co řekne paní Sauka. A rád bych se pozastavil nad problémy, které se týkají personálu této služby. Ale jelikož tyto otázky nebudu moc položit poté, tak je položím teď. Takže budeme mít tady limit 10 let pro personál, anebo tady tento limit nebude 10 let. Já doufám, že ta vyjednávání budou úspěšná a že všichni dojdeme ke schodě. Pan Frhovštad eh, řekl několikrát, že musíme udělat všechno pro to, aby to byla činnost, vnější činnost, která bude vyvážená. To znamená, že nebudou nezohledňovány požadavky národních diplomatických sborů, ale zároveň budeme ale také podporovat společnou zahraniční politiku. Ještě jedna otázka nebo komentář. Myslím si, že tato služba mě měla zjednodušit a zlepšit současnou situaci. Neměla by přispívat k tomu, že všechno bude daleko komplikovanější a že povede k tomu, že mezi členskými státy vznikne boj o moc. Já bych pana Kristofersena poprosil o to, aby nám eh, řekl něco o lhůtách. To znamená, dokdy eh, budeme chtít dojít k nějakému počátečnímu rozhodnutí. Budeme vyjednávat v červenci. Já bych eh, rád věděl, jak si paní Ashton představujete náš časový harmonogram, kdy budou probíhat konzultace, kdy budou ukončeny a kdy bude přijato rozhodnutí. Děkuji, pane Salafranko. Dále bude hovořit pan Koskinen z finského parlamentu. Tři minuty. Herra puheenjohtaja, kiitos. EUn ulkoasianhallinnon perustaminen. Pane předsedo, děkuji. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost představuje důležitý krok, když si přejeme zvýšit význam Evropské unie jako obchodního partnera vysoká představitelka stejně eh, jako eh, stanoví charakter této služby stejně jako zaměstnanci tohoto útvaru. Důležité je, aby jednotlivé eh, strany našly soulad v jednotlivých otázkách a to tady zaznělo také v prvním projevu. Kromě Existují tam tak témata v souvislosti s vnější činností, která jsou problematická pro členské státy. Například jsme žádali eh, plnou odpovědnost vůči Evropskému parlamentu s tím, že základní povinnosti této služby se týkají vnější politiky, zatímco Evropská rada, rada ministrů eh, zdůrazňuje demokratickou legitimitu parlamentu jednotlivých států. Možná bych mohl zpravodajům doporučit, abychom vzali v úvahu nové záležitosti v souvislosti s občany Evropské unie. Musíme nejprve eh, utvořit Evropu občanů a to logicky obsahuje také skutečnost, že občané budou moci získat pomoc eh, od konzulární sítě nově ustavené služby což považuji za dobrý vývoj z hlediska možnosti získání takové pomoci pro občany. Současně přenos informací eh, ve prospěch členského státu a občanů, eh, to bude mít do budoucna také velký význam v EU. Naším společným zájmem je eh, rozjezd této nové služby co nejdříve. V důsledku toho eh, i přestože některé služby mají mezivládní povahu, eh, budou postupovat společně. A tato diskuse by měla představovat důležitý krok na této cestě. Eh, Děkuji, pane Koskine. Dále Lotyšsko, pan Papkis. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost. Chtěl bych vás také pozdravit jménem našeho parlamentu. Chtěl bych poděkovat za příležitost, že máme hovořit o těchto otázkách, které se týkají Evropské služby pro vnější činnost. Velice stručně, jak vidíme celý proces, celou situaci. Celkově lotyšský parlament eh, chce, abychom měli velice brzy silný, silnou službu, aktivní službu eh, pro vnější činnost. Podle našeho názoru je to instituce sui generis a chceme, aby měla maximální nezávislost, co se týče jednak eh, personálního zastoupení i rozpočtu. Nyní otázka pana Kristofersna a paní Aštnové. Chtěli bychom vědět, jak chtějí zapojit zástupce eh, z jedné třetiny, kteří budou zastupovat tedy jednotlivé členské státy, což by mohlo tedy pozitivně ovlivnit vývoj této služby. Co se týče jednotlivých úkolů, tak eh, Souhlasíme s rezolucí z francouzského senátu, souhlasíme také s ostatními řečníky, kteří se zmiňují o tom, že bychom měli řešit otázku rozšíření, politiku sousedství, rozvoje, humanitární pomoci a také řízení a krizí. Je to velice důležité rozhodnutí, které bychom měli respektovat. Také Lotyšsko vidí jako další velice důležitý úkol, aby tato služba vytvářela budoucí možnosti posílení přítomnosti Evropské unie eh, na mezinárodním scéně. A neměli bychom ale v tom eh, samém případě zapomínat na naše národní občany, neměli bychom eh, zapomínat na určité odcizení mezi námi a tedy občany. Chceme, abychom si zlepšili v této oblasti a z tohoto hlediska je také důležité, abychom i nadále hovořili o možnosti Eh, vytvoření konzulární sítě, která bude pracovat pro naše občany. To je otázka, která může pomoci i v jiných oblastech, nejen v, eh, pro práci této služby jako útvaru, ale zcela jistě to může dále pomoci eh, pozitivnímu rozvoji Evropské unie. Chtěli bychom také zdůraznit, že je důležité vidět mnohem konkrétněji to, co říkal pan Kristofferson, jak vidíte ty zvláštní zástupce, kteří budou pracovat v této instituci, protože to je věc, kterou chceme zdůraznit za lotyský parlament. Chtěl bych poděkovat za slovo. Děkuji. Mnohokrát, pane Pabrixi, a nyní má slovo pan Bakiri, který zastupuje výbor pro zahraniční záležitosti za socialisty. Prosím, máte tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pan Brok i pan Frohovštát vysvětlili, jakým způsobem Evropský parlament vyjednává, tak aby zajistil eh, to, že budou dodržovány jeho kompetence vycházející z Lisabonské smlouvy, ale také, aby přispěl ke zřízení velmi efektivní a dobré služby pro vnější činnost, která bude respektovat samozřejmě Evropské společenství. A já doufám, že ta spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty bude posílena. Já bych rád eh, měl nebo vyjádřil tady výzvu k národním eh, poslancům národních mm, parlamentech. Rád bych byl, abychom vnímali jeden druhého jako partnery, protože Lisabonská smlouva neposiluje moc a kompetence pouze Evropského parlamentu, ale také všech národních parlamentů. Lisabonská smlouva dává i národním parlamentům velmi vysoké kontrolní kompetence, eh, díky nimž mohou kontrolovat činnost komise a jiných institucí. Eh, pánové Brok a Verhofstadt nám také eh, vysvětlili, jaký tedy Evropský parlament eh, zastává postoj. Samozřejmě jsme si také vědomi všech problémů, kterým čelíme, které vycházejí hlavně z naší historie. Rád bych byl, abychom jednali pragmaticky a byl bych rád, abychom opravdu vybrali ten správný směr. Možná několik aspektů, které z mého hlediska jsou eh, nejdůležitější a které jsou velmi důležité pro parlamentní a politickou kontrolu. To samozřejmě neznamená, že my budeme teď zasahovat nebo útočit do rozhodujících postupů týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Jde pouze o dodržování článku 36 Lisabonské smlouvy. My máme jasné požadavky a jasné kompetence a doufám, že je budeme moci sdílet také s národními parlamenty. To znamená eh, kontrola rozpočtu SZBP a poté další velmi důležitý aspekt, který se týká zaručení kompetence aut, kompetence a autonomie rozvojových politik, protože my samozřejmě chceme, aby služba pro vnější činnost eh, byla službou, která je velmi efektivní, která eh, pokrývá a zastřešuje různé politiky, včetně politiky sousedství, ale to samozřejmě nemůže zastínit kompetence společenství, co se týče eh, ro, autonomní role komisaře pro rozvoj. To je jasné. Pane Kristofer, jsme vám opravdu velmi vděční za to, že jste přišel k nám a za to, že vyvíjete tak velké snahy. Já si myslím, že to všechno dopadne dobře. To samozřejmě také bude hodně záviset na vysoké představitelce, která musí být vůdkyní a nesmí samozřejmě eh, klást nám víc překážek, tak jak to dělá v tuto chvíli rada. Děkuji. Pan Tellin z Bundestagu. Máte tři minuty, prosím. Ja, herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Mein Name ist Děkuji, já se jmenuji Seren Madelin a jsem poslankyní Bundestagu a jsem také äh, členkou výboru pro zahraniční záležitosti Bundestagu. Z důvodu rozpoluplných postojů, které zde zazněly, eh, mám takový pocit, že si tady opravdu musíme ujasnit, eh, jakým způsobem budeme s, eh, s, jak, jaký postoj budeme zastávat k Evropské službě pro vnější činnost. I z osobního pohledu je to pro mě velmi důležité. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom my jako poslanci mohli spolu rozhodovat eh, v zahraniční politice. Stejně tak, jak se tomu děje v dnešní době v Bundestagu. V této souvislosti chci říci, že Evropská služba pro vnější činnost, tak jak je jak je konceptuálně vymyšlená v tuto chvíli, je spíše oslabující. To znamená, že oslabuje naše pravomoci poslanců a poslankyň minimálně v porovnání s tím, jaké kompetence mají němečtí poslanci a poslankyně v Bundestagu. To znamená, že tady dochází opět k oslabování demokratické kontroly zahraniční politiky. Co se týče eh, vojenských struktur, které jsou součástí Evropské služby pro vnější činnost, eh, já si myslím, že právě toto začlenění je dosti spochobnitelné. V Německu my máme ministerstvo pro zahraniční záležitosti a ministerstvo pro obranu a máme velmi dobré důvody pro to, proč tyto ministerstva neslučujeme, protože existují opravdu velmi důležité důvody, proč se náš demokratický stát zakládá také na tomto oddělení Ministerstva zahraničí, obrany a rozvoje. Spousta otázek zůstává ještě otevřených. Počínaje politickou a parlamentní kontrolou Evropské služby pro vnější činnost až po otázky týkající se financí, to znamená, kolik vůbec tato služba bude stát, kolik finančních prostředků budeme potřebovat v této situaci, kdy finanční rozpočty členských států v dnešní době jsou už dost napjaté. A proto já se chci zeptat, kolik budeme muset ještě zaplatit navíc. Já si myslím, že to, co Evropa v tuto chvíli opravdu nepotřebuje, je nová militarizovaná Evropská služba pro vnější činnost. Děkuji. Děkuji. Paní Depelen. A portugalský zástupce. Na sequência da intervenção do senhor embaixador Cristóvão. Děkuji. Po té, co vystoupil pan velvyslanec Kristoffersen, bych rád řekl, že zřízení této služby trvá daleko déle, než jsme si mysleli což je věc, která mě vůbec nepřekvapuje, protože to je samozřejmě velmi komplikované téma. A já bych byl rád, abychom postupovali pomalu a dobře. Myslíme si, že je to lépe, než postupovat příliš rychle a jednat špatně. Dále několik témat, které jsem chtěl zmínit. Nemyslím si, že je dobré. Samozřejmě já rozumím, že Evropský parlament musí zastávat svůj postoj, ale nemyslím si, že je správné, aby zbytečně zdržoval konzultace, aby zdržoval více, než je opravdu potřebné, protože tady jsme součástí spolurozhodování rozhodovacího spolu, eh, pr- procesu a proto já vyzývám evropské poslankyně a poslance, aby jednali správně a adekvátně v této konzultaci. A teď jedna otázka na pana velvyslance. A je to pouze návrh. Myslíte si, že by bylo možné, aby služby Lady Eštnové naplánovali návštěvy do národních parlamentů? Myslíte si, že by to bylo dobré? Má to co dočinění s tím, co řekla moje eh, kolegyně z Německa, protože spousta poslanců má určité obavy a ty obavy jsou opravdu eh, reálné. To znamená, že existují reálné obavy s oslabení demokracie a v národních parlamentech existují obavy, které jsou spojené s rozpočtovou kontrolou. To znamená, že já bych byl, byl velmi rád, kdyby členové eh, Evropské služby pro vnější činnost v průběhu následujícího roku navštívili národní parlamenty tak, aby mohlo dojít k výměně názoru a také, aby byli poslanci národních parlamentů trošičku povzbuzeni. A další věc, která mě hodně zajímá, jak bude strukturovaná tato Evropská služba prvnější činnost? Já bych to chtěl vědět konkrétně. Co, zna, co se tedy týče té třetí části členů, kteří budou jmenováni členskými státy. Jak tedy ta situace vypadá v tuto chvíli? A také bych rád vyjádřil svůj kladný postoj vůči tomu, aby Evropská služba pro vnější činnost eh, pokrývala opravdu různé oblasti, humanitární pomoc, eh, hospodářství a tak dále. Nechci, aby byla pouze součástí zahraniční eh, politiky, aby tato služba v podstatě byla ochuzena o taková zcela zásadní témata, jako například vnější obchod, protože vnější obchod je exkluzivní kompetencí výlučnou kompetencí Evropského společenství. A my už máme velmi dobré zkušenosti z minulosti, kdy nedocházelo k tomuto provázání a já bych tady byl velmi rád, kdybyste mi mohl říct si něco o tom, jakým způsobem e, zamýšlíte jednat eh, v souvislosti s Evropskou službou pro vnější činnost. Pan Gaston? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Co se týče mé frakce zelených, chci říci, že je pro nás velmi důležité, aby tato Evropská služba pro vnější činnost byla službou, která je velmi ambiciozní, službou, která se snaží dosahovat cílů Evropské unie a aby zviditel, zvidit, zviditelňovala eh, problémy v jiných zemích, jako například eh, chudoba a nedostatek eh, rozvoje. To znamená, že by bylo velmi důležité, aby například konzulární eh, služby byly k dispozici eh, lepším způsobem. Já jsem spoustu let byla poslankyní Národního rakouského parlamentu a dnes eh, v souvislosti s tím, co řekl můj kolega, si myslím, že je velmi důležité, abychom se vnímali navzájem jako partneři, poslanci Národních parlamentů a Evropského parlamentu. A ty obavy, které zne, zde zazněly, eh, to znamená obavy, že by národní parlamenty eh, ztrácely eh, své kompetence a ztrácely svou moc, to znamená, že by poslanci nemohli spol, se podílet na procesu spolurozhodování v souvislosti s například s vojenskými zásahy, tak, tak tomu opravdu není. Já to vím, není tomu tak já jsem členkou zelené frakce, takže já jsem se opravdu velmi dobře informovala a není tomu tak, že bychom nemohli spolupracovat nebo spolu rozhodovat. Co se týče té těch společných e, charakteristik, to znamená e, Evropská služba pro vnější činnost, která by pokrývala víc oblastí e, politiko rozvoje, sousedství a tak dále, tak tady je opravdu velmi důležité, abychom si uvědomili, že musí být tedy zastřešující, ale e, neustále zůstávají ty výlučné pravomoci například u komisaře pro rozvoj, co se týče rozvoje a tak dále. Samozřejmě my potřebujeme e, řízení managementu, E, mírové mise a tak dále. To jsou věci, kterými se e, Evropská služba zabývat musí a musí to být pro ní také centrální témata. Dále, co se týče uplatnění e, stejného nebo rovného zastoupení ženů a mužů, to si myslím, že je také zcela zásadní pro Evropskou službu pro vnější činnost, protože musíme zajistit, aby zastoupení žen bylo opravdu rovnoprávné, vyvážené, ne. V národních parlamentech tomu tak bohužel ještě není, ale myslím si, že Evropská služba by měla být příkladem. Co se týče otázka lidských práv, Eh, moje kolegyně, která je předsedkyní výboru pro lidská práva, bude tedy o tom hovořit ještě více, ale v každém případě lidská práva musí být součástí, a to zcela stěžení součástí eh, Evropské služby prvnější činnost. To znamená, že to musí být opravdu tí, jeden z těch bodů, na, který, na které se musí Evropská služba co nejvíce soustředit. My podporujeme pana Frhovstata, pana Broka, eh, kteří hovořili hlavně o se sekci 3 rozpočtu, protože tady musíme být koherentní. Děkuji paní Lunaček, pan Dalaras, eh, řecký parlament. Thank you, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropská služba pro vnější činnost je velmi důležitým krokem na cestě posilování role Evropské unie na mezinárodní úrovni. Jsme právě v ekonomické krizi, v politické krizi, o tom hovořili již někteří mý předřečníci a to by všechno mohlo vést k tomu, že se nám podaří lépe bojovat proti chudobě. O tom také hovoří Lisabonská smlouva. Já jako zástupkyně řeckého parlamentu bych ráda zdůraznila několik aspektů. Tato nová služba by měla být zcela transparentní, konkrétněji. Měla by být transparentní, co se týče personálu a co se týče rozdělení kompetencí. Proto musíme zcela jasně vyjasnit, jak tedy bude ten personál eh, strukturovan. My souhlasíme s rovnými příležitostmi a s rovným zastoupením eh, mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Myslím si, že je také zcela nutné respektovat zeměpisnou a geografickou vyváženost. Musíme být tady opravdu proporcionální. A pokud chceme, aby tato služba fungovala dobře, potřebujeme také dobré konzultační mechanismy které budou agilní, které budou probíhat rychle, to znamená, že všechny ty konzultace budou probíhat efektivně mezi všemi evropskými institucemi a me, mezi institucemi a národními parlamenty. To znamená, že postup spolurozhodování musí fungovat dobře, musíme zajistit, aby ty kompetence byly správně rozdělené, tak aby nedocházelo eh, kvůli prodlužování nebo odsouvání těch záležitostí. Musíme se také vyhnout jakýmkoliv kakofoním, které by oslabily efektivitu Evropské služby pro vnější činnost. Také si myslím, že je velmi důležité a je třeba zdůraznit, že potřebujeme dobrou spolupráci ne pouze s institucemi Evropské unie, ale také se všemi členskými státy. A to bude tím stěžením základním stavebním kamenem dobrého fungování této služby a také to povede k tomu, že tato služba bude vnímána jako e, služba, která může hrát zcela zásadní roli v těch nejdůležitějších tématech, které mají co dočinění s krizí, ve které se právě nacházíme. Děkuji. Grazie, onorevole. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo zástupce italského senátu na tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. I když všichni máme všich možnost hovořit svojí mateřštinou v Evropském parlamentu, tak bych rád hovořil anglicky, což je jeden ze dvou pracovních jazyků Evropské unie. Velice stručně bych se chtěl vyslovit tomu, co říká pan Kristofsen, pan Brok a pan Verhofstadt. V první řadě bych chtěla říci, že když máme diplomatickou službu, tak to neznamená, že budeme mít společnou zahraniční politiku. Kdo bude formulovat tyto politiky? Oficiální pracovníci kteří budou v této službě, budou formulovat tuto politiku, anebo budou provádět pouze rozhodnutí, která budou učiněna jinde, například na půdě Rady pro zahraniční záležitosti, kde tedy budou ministři zahraničních politik, čili to je první poznámka. Za druhé, uvědomujeme si a souhlasíme s tím, že tento útvar je útvarem svých generis, čili to není nová instituce, nicméně je to služba, která má svoji vlasy, vlastní odpovědnost a samostatnost v oblasti svých pracovníků a rozpočtu. Nicméně pan Brok eh, zcela správně řekl, že co se týče demokratické odpovědnosti, politického přeskumu, nestačí je mít nějakou gentlemanskou dohodu mezi radou nebo vysokými představitelem a Evropským parlamentem. Myslím si, že to musí být zcela jasně, konkrétně specifikováno v nějakém dokumentu, čili to nebude meziinstitucionální otázka, ale musí to být jasně stanoveno. Například eh, v návrhu prohlášení vysoké představitelky, co se týče politické odpovědnosti, se uvádí, že vysoká představitelka bude brát v potaz názory národních parlamentů při vytváření politiky. To by měl být oficiální dokument, který bude stanovovat naše vztahy. A hlavně co se týče jednotlivých misí, tady se uvádí, parlament bude konzultován v případě misí, které jsou financovány eh, z jiného než eh, parlamentního rozpočtu. Já si myslím, že ta konzultace by měla být ale v případě všech misí, protože vojenské mise jsou placeny členskými státy, není to součást evropské zahraniční politiky, nebo snad ano? Já si myslím, že všechny mise by měly být prokonzultovány. Dále pan Brok také řekl, jak bude prováděn politický přeskum, když vysoká představitelka nebude k dispozici. Já si myslím, to je klíčová otázka. Vysoká představitelka je jediná zvolená osoba. Nemůžeme, eh, nemůže nějaký jiný pracovník přijít do parlamentu, musí být přítomna vysoká představitelka, když bude, provádět, eh, když bude probíhat konzultace s Evropským parlamentem. Dále, pane Frhovštát, souhlasíme, že tato služba musí být maximálně ambiciozní, ale nebude to zastřešující organizace, protože musí to být také štíhlá služba, ne, musí dávat pouze směr, nebude přebírat určité rozhodující odpovědnosti. Například veškeré externí služby v komisi by měly zůstat na půdě komise, neměly, být, neměly by být integrovány do této služby. Potřebujeme koordinaci a vysoká představitelka je víceméně také více eh, místo předsedkyní komise, čili může působit z této funkce, aniž bychom vytvářeli nějakou ohromnou mamutí organizaci. Také, když se podíváme na pracovníky, kteří budou vysláni a propůjčeni této služby, já si myslím, že tyto lidé potřebují také náležité proškolení v oblasti diplomacie, protože často nemají toto vzdělání, čili potřebujeme evropské diplomaty a potřebujeme také školení evropských diplomatů. To je podle mého názoru další důležitý faktor. Děkuji. A nyní má slovo pan kolega Duff na tři minuty, prosím. Uh, um... Pane předsedo, smlouva nás podporuje v tom, abychom zdokonalili kvalitu a frekvenci spolupráce. mezi eh, parlamenty a na parlamentní úrovni. Není to preskriptivní a myslím si, že musíme eh, diskutovat, musíme vzájemně své názory konzultovat velmi důkladně ještě předtím, než zvolíme nějakou vhodnou formuli, nějaký vhodný vzorec. Ale v každém případě musíme ustavit fórum, které eh, bude vhodné k tomu, aby mm, získávalo a zároveň přeskoumával eh, činnost eh, předsedy eh, Van Rompeje a samozřejmě také práci Kety Ashtonové, protože Oba tito představitelé nesou odpovědnost za společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Ale někteří kolegové přistupovali poněkud selektivně k výkladu smlouvy o fungování EU. Catherine Ashton není eh, sama eh, plně odpovědná za společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, zodpovídá pouze za koordinaci všech vnějších činností Evropské unie. A eh, služba pro vnější činnosti Eh, má Catherine Ashtonové sloužit k tomu v plnění tohoto úkolu musíme tedy eh, číst a interpretovat smlouvu eh, naprosto jednoznačně. A zároveň pan Ribeiro Castro zdůraznil, že ne, Katrin Ashton nemá mít povinnost eh, cestovat a diskutovat se 27 parlamenty členských států. Já mu mohu dokonce říci, že je to naprosto nepraktické, kdybychom ji o to žádali, protože eh, od Katrin Aštenové sice na jedné straně můžeme žádat, aby byla po celém světě současně a současně v Bruselu a to v praxi není možné. Prostě nemůže být tedy eh, služebníkem parlamentní demokracie tímto způsobem eh, pokud bude muset neustále muset svůj přítomnost rozmělňovat mezi 27 parlamenty členských států plus eh, také parlamentem evropským. Musíme tedy neustále přemýšlet, o tom, jaký vhodný postup a přístup zvolit pro eh, vyřešení otázky parlamentní spolupráce. Děkuji, pane Dafe. Další vystoupí pan Seměnidis eh, z Kyperského parlamentu. Ευχαριστούμε για την Děkuji, pane předsedo, za pozvání na tuto schůzi. Poté, se hovořil pan Týny, eh, je pravda, že už nemám toho moc co dodat. Jenom pár věcí. Vypadá to tak, jako kdybychom docházeli k závěru, že tyto služby, prvnější činnost, budou autonomní. Že to tady bude institut sui generis, ale je třeba uvědomit si tři základní věci. Jak bude efektivní, jak bude koherentní ve své činnosti a jakou bude zastávat politickou roli. Pane Bože, pokud by se zabývala pouze humanitární pomocí, která je samozřejmě velmi důležitým tématem, ale pokud by se zabývala pouze tímto tématem, tak jistě nebude efektivní. Co se týče návrhu pana Broka, Frhostata a Tinyho, tak ty již naznačili rámec, ve kterém bychom se měli pohybovat, pokud chceme, aby tato služba byla efektivní koherence můžeme dosáhnout, pokud bude docházet k dobré konzultaci mezi členskými státy a touto službou. My jsme se v našem parlamentu tímto tématem zabývali velmi důsledně a důkladně. A došli jsme k tomu, že návrhy, které se týkají rozdělení v souvislosti tedy s, s členskými státy, jak budeme rozdělovat kompetence, ale je tady jedno dilema, které budeme moci vyřešit pouze v rámci konzultací s Evropským parlamentem, který má kompetence v souvislosti s rozpočtovou kontrolou. Uh, Krize, ve které se právě nacházíme, vede také k tomu, že si musíme uvědomit, že Evropský parlament musí zastávat opravdu zásadní roli. Tento parlament musí také udělat všechno pro to, aby se naše imič na mezinárodní úrovni zlepšilo. Děkuji. Pan, pane Kenisi, pan Vondra, Česká republika, tři minuty.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 Děkuji vám. Myslím, že je důležité zahrnout eh, národní parlamenty. Eh, v tomto smyslu si zaslouží velký kredit a myslím, že neočekáváme, aby vysoká představitelka eh, hovořila za službu a bojovala ji v jednotlivých parlamentech, ale když v mezi koaličním jednání mm, po volbách vyrazím až sem do Bruselu, tak také očekávám, aby ona byla tady s námi. A pokud očekáváme podporu, která eh, se týká návrhu, musíme si uvědomit dva parametry eh, těchto diskusí, tedy eh, sdílení pravomocí a financí mezi institucemi. To se nám může nebo nemusí líbit, ale je to prostě demokracie. A pak také panuje určitý pocit, pocit tlaku, časového presu a musíme prokázat, že máme skutečnou společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a že EU na tomto poli je skutečným hráčem. To je také pochopitelné. Ale zároveň se to netýká jenom rychlosti postupu, ale také kvality. A tady si dovolím dvě poznámky. Jedna se týká uh, Mm, otázky eh, reprezentace, zastupování. Ehm, souhlasím s Lambertem Dýnem eh, v tom smyslu, že bychom měli používat pracovní jazyky angličtinu nebo francouzštinu, aby probíhala skutečná interakce, skutečná výměna názoru. Na druhou stranu je také důležitá otázka vlastnictví. Jde o naši službu, nejde e, o to, že to, tam jsou oni a tady jsme my. A na tomto místě si myslím, eh, když naslouchám názorům, že francouzi mají pocit strachu nebo se bojí eh, být eh, takto zastupováni, nebo že nebudou zastoupeni dostatečně. A co pak další členské státy? Ano, existuje vzorec smysluplné geografické rovnováhy. Já bych od toho očekával mnohem víc, nevím, proč eh, vzhledem k tomu, že my jsme měli eh, úřednickou vládu, tak ta se o to moc nezasazovala, ale já bych doporučoval něco jako Kinokův index, který jsme měli před pár lety eh, po té, co došlo v roce 2004 k rozšíření EU. A to nám alespoň nějakým způsobem pomohlo dosáhnout vhodné zeměpisné rovnováhy, ačkoliv Eh, jsme ještě daleko tomu, co bychom si skutečně přáli. A nakonec ještě stručnou zmínku o rozšíření. Já jsem zaznamenal, eh, že eh, toto by mělo být v rozsahu působnosti služby zahrnuto, ale pokud bereme rozšíření vážně, musíme si uvědomit, že nejde o činnost vnější, ale naopak vnitřní. Děkuji. Grazie, onorevole. Vondra. Děkuji mnohokrát, pane Vondro. A nyní má slovo pan Tanek. Na, naše skupina EKR má možná takový menšinový názor v Evropském parlamentu. Je to možná zaražející, protože eh, konzervativci byli skutečně proti Lizabonské smlouvě a je proti eh, této službě. Nicméně jsme postoupili kupředu, jsme pragmatičtější, máme koaliční vládu, Vždycky jsme si mysleli, že tato služba by měla být mezi vládní záležitostí, měla být řídit eh, rada na základě jednomyslnosti, ale jde především o diplomatické cíle a úlohu, čili chceme, aby byla součástí nadnárodní komise. Pochopitelně jsou tady složité záležitosti, je to hybridní služba, protože nad rámec společné zemědělské a bezpečnostní politiky se máme zabývat otázkou rozšíření, ENP, čili politiky sousedství, čili nejedná se to jenom zahraniční politiky, ale také se to týká kompetencí, které provádí komise. Dále strategické cíle, e, otázka humanitární pomoci, rozvoje, což je opět eh, záležitost, kterou se zabývá především komise a bude to taková směsice. Nicméně v parlamentu jsme také taková směska. Na jedné straně máme eh, deklaraci 14, to znamená, že nemáme nové pravomoci v oblasti společné zemědělské eh, SZTBP. Nicméně máme také spolurozhodování v případě pracovního řádu. A přijali jsme určitý ústupek, možná toho bude paní vysoká představitelka litovat, že parlament bude přeskoumávat eh, jmenování lidí do vysokých funkcí. Viděli jsme zatím dva kandidáty, slyšení bylo velice užitečné, úspěšné a eh, například Národní parlament nemůže uplatňovat své pravomoci. V případě jiných členských států to může být podobné. Eh, například americký senát má takováto slyšení, kde potvrzují jmenování těchto lidí do těchto funkcí. Čili říkáme, že služba je sui generis, bude mít svůj samostatný rozpočet, ten nebude tedy skrytý v rámci komise. A jako politická skupina se neustále bavíme také o e, geografickém zastoupení, o kvótách, což je velice důležité pro ministerstva zahraničí a já mám pocit, že to je příliš předepsáno, což může podkopat kvalitu samotné služby. A bylo by asi absurdní, abychom uh, Eh, nahradili eh, například naše eh, diplomaty, kteří jsou velice dobří v čínštině a nahradili někým, kdo čínsky neumí. Čili já osobně bych chtěl mít dva zástupce vysoké představitelky, kteří je budou zastupovat socialisty a pravici. Budeme mít určitou rovnováhu a chceme aby tato instituce fungovala dobře. Máme také další alternativu. Bohužel ministři zahraničí většinou z předsednictví pracují v této funkci pouze 6 měsíců, čili nemají možnost se důležitě prosadit. To je ale pochopitelně důležité pro národní parlamenty. Také mám určité obavy, které se týkají konzulárního systému, především v případě malých zemí. A také souhlasím s panem panem Kastrem. Myslím si, že musíme vzít v potaz národní parlamenty hlada, poté, co bylo roz, rozpuštěno eh, Unie um, západní Evropy, západoevropská unie, čili musíme vytvořit uh, architekturu evropské zahraniční politiky pro budoucí generace. Děkuji. Děkuji, pane Tanuku. Slovo má Pan Balkens z holandského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že dnes zde dochází k této výměně názoru, která se týká ESVČ. Co se týče nizozemského parlamentu, tak v něm vznikají některé otázky, které se týkají právě rozdělení pravomocí. Eh, nevíme přesně, jak budou rozděleny kompetence mezi touto službou a třeba hlavně komisářem pro rozvoj. My potřebujeme koherentní a integrovanou službu, která bude velmi důkladně a silně zastávat a bránit evropské zájmy na mezinárodní úrovni musí ale samozřejmě také eh, respektovat různé kompetence evropských institucí. Musíme zajistit instituciální vyváženost. Národní parlamenty musí stále mít ještě své kontrolní pravomoci. A je velmi důležité, abychom si eh, uvědomili, že například co se týče rozvojové pomoci, tak nizozemské parlament má opravdu vysoké ambice. A my bychom byli velmi rádi, kdyby tato Evropská služba opravdu eh, eh, spolupracovala na základě partnerství, na základě Lisabonské smlouvy, na základě postupu spolurozhodování. Protože zde jde samozřejmě o praktický postup. Ten tato, nebo tato evropská služba musí fungovat efektivně. Nesmí to být platforma pro nějaké myší války o moc. Děkuji. Děkuji, pane Balgenci. Pan Kolatín. Well, Chairman, until the moment of launching the European External Action Service, uh, please allow me to speak in my mother tongue. Já bych u příležitosti eh, tohoto eh, pohovořil ve své mateřštině. Senatului României și al Parlamentului României salutăm ideea organizării uh, acestei conferințe. Este într-adevăr momentul oportun. Unul din uh, obiectivele Pane předsedo, jsem velmi rád, že dnes tady dochází k této výměně názorů. E, e, nejdůležitější aspekty v této souvislosti jsou. Evropská služba musí fungovat, musí být koherentní, musí umožňovat otevřený dialog a musí vést k jednohlasnosti. Musí ale také fungovat za jasných podmínek. Jak jsme již řekli, tak my podporujeme myšlenku toho, že tato služba by měla být autonomní službou, musí mít vlastní rozpočet, musí sama upravovat a řídit svůj personál a kromě toho všechny členské státy musí mít z této struktury dobrý pocit, musí mít ten dojem, že jsou zastupováni dostatečným způsobem. Pokud by tomu tak nebylo, tak v podstatě tady existuje riziko toho, že Evropská služba bude fungovat na základě bilaterálních jednání s různými členskými státy a že nebude plnit cíle, které si stanovilo Evropské společenství v rámci zahraniční politiky. Kromě toho sdílíme, sdílíme také myšlenky v tom smyslu, že e, nábor personálu musí být naprosto transparentní a musí být prováděn na základě jasných předpokladů a kritérií. E, geografická e, vyváženost a také kompetence pracovníků musí být zásadní kritéria pro nábor personálu. Rumunský parlament si také myslí, že tato evropská služba musí začít pracovat co nejdříve. Rozhodnutí týkající se rozpočtu musí být ukončena co nejdříve. A já bych ještě chtěl říct něco k roli, k parlamentu eh, v rámci jednoho velmi komplikovaného tématu. Myslíme si, že je třeba najít určitou rovnováhu mezi legitimními demokratickými zájmy Evropského parlamentu a zájmy národních parlamentů, protože tito poslední musí mít to právo vyjádřit svůj názor a musí také mít ty kompetence, které vycházejí z Lisabonské smlouvy. My víme, že jak národní parlamenty, tak Evropský parlament jsou legitimními institucemi. Musí ale samozřejmě docházet k vyjednávání na základě fungujícího systému, co se týče politiky sousedství proces rozšiřování musí být v rámci kompetencí, protože e, jsou to politická a strategická rozhodnutí, nejsou to pouze technická rozhodnutí v této souvislosti. Děkuji, děkuji. Slovo má pan Schulz. Tři minuty. Já vítám toto dnešní setkání se zástupci národních parlamentů, protože to ukazuje jasně tím směrem, kterým musíme jít. To znamená, že budeme vyjednávat s našimi partnery z národních parlamentů. Nesmí tady docházet eh, ke konfliktu mezi národními a evropskými. Jde o to, abychom se ke všem výzvám a ke všem úkolům stavili společně, abychom je chtěli vyřešit společně. A z toho důvodu bych také velmi rád poděkoval eh, finskému kolegovi za to, co řekl. Je to Evropská služba, která musí být otevřená evropským občanům, musí být transparentní. A z toho důvodu si myslím, že v první řadě musí být demokratická, musí být transparentní a musí docházet e, k provádění správného procesu spolurozhodování oběma směry. A to je přesně ta hlavní otázka. Jak v rámci budoucí společné zahraniční a bezpečnostní politiky v budoucnosti, jak se bude rozhodovat, jak budou prováděny ty spolurozhodovací procesy. To znamená, že Evropská unie jako partner jiných států a regionů ve světě, Evropská unie, která se zasazuje za vyřešení problémů chudoby, konfliktů, porušování lidských práv. Eh, to je přesně, to jsou tedy ta hlavní témata, kterými se musí tato služba zabývat. A tomu se musí odrážet také ve struktuře této služby, která je doposavat velmi nejasná. Jakým způsobem to tedy bude fungovat? Jak bude fungovat tento komunikační kanál? Eh, jaká role přesně bude mm, Lady Ashton v jejich jednáních eh, s jednotlivými komisaři? Eh, také co řek, eh, v souvislosti s tím, co řekl pan Brok a pan Frhovsted, je třeba zdůraznit, že jde tady o zajištění kontroly komunitárních politik ze strany národních parlamentů a Evropského parlamentu. A z toho důvodu musí národní parlamenty a Evropský parlament spolupracovat daleko více. Například co se týče té obchodní politiky nebo politiky rozvoje. Eh, pane velvyslanče, chtěl jsem se zeptat, do jaké míry nebo jak konkrétně v případě konfliktů budeme hledat řešení, aniž, aniž bychom přenášeli toto rozhodnutí na tu mezivládní úroveň. Děkuji, pane Šulci. Slovo má pan Riedl ze slovenského parlamentu. Tři minuty. Signor Presidente, la ringrazio per la parola che mi ha concesso e seguirò l'insegnamento del pre... Děkuji vám za slovo, pane předsedo, a budu sledovat příklad pana Dýnyho a budu hovořit francouzsky tedy eh, pracovním jazykem parlamentu. Nejprve, a nerad to říkám, je polintování hodné, že baronka Eštnová tady s námi není. Eh, s velkým zájmem jsem naslouchal slovům eh, pana velvyslance Kristofersna. Hm, ale čím dále se ta diskuse eh, ubírá, tím více problémů vzniká a bylo by žádoucí, aby Baronka Eštnová eh, tady s námi byla a vyslechla si naše slova z první ruky, tak aby nemusela opravdu cestovat do těch všech 27 členských států, kdyby děla teď tady s námi, slyšela by, eh, co očekáváme od nově ustanovené služby. A chtěl bych zdůraznit, že tady mezi 27 členskými státy je pozoruhodný stupeň dobrý, dobré vůle v ustavení této služby pro vnější činnost Evropské unie. Já jsem sám také eh, odvedl svůj díl práce. Eh, tak, jak už tady říkal pan Beiro Castro, jak to řekl pan Umberto Dini a další ve svých vystoupeních. Eh, a začnu tím, co řekl pan Dav Samozřejmě, baronka nemůže být všude, ale myslím si, že pokud si plánuje cesty do členských států poměrně pravidelně, eh, tak, aby mohla eh, získat povědomí eh, o tom, co si členské státy o myslí. A ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc. My na Slovensku eh, máme zájem na spravedlivém eh, geografickém zastoupení členských států ve službě. Tady nemluvím jenom o malých státech. Eh, malé státy často bývají vnímány, jako kdyby byly úplně převálcovány ze strany států větších, ale Chci říci, že doufám, že nově ustavená služba povede alespoň do určité míry eh, k zachování míru na naší krásné planetě. Děkuji. A nyní, pan Ribeiro Castro, chtěl eh, jste odpovědět panu Dafovi. Mm, každý budete mít jednu minutu. Uh, Já chci jenom vysvětlit svoje vystoupení. Eh, možná se něco ztratilo v překladu, říká řečník, a tak budu hovořit anglicky. Já jsem neměl na mysli, eh, že by eh, baronka Štová měla navštívit všech 27 článků. Já to netvrdím, že jí to povinností, naopak to pouze doporučuji návštěvy do národních parlamentů. A zároveň není ani nutné, aby tam cestovala všude sama. Může někoho vyslat, kde, kdo by pak diskutoval podrobně v těch parlamentech. To bylo moje doporučení. Samozřejmě bych byl rád, kdyby paní Eštnová byla tady s námi. To by bylo milé. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, pan Muniz. Jedna minuta. Pane předsedo, já budu hovořit... Pane já budu španělsky, protože si myslím, že by to mělo být také eh, eh, další oficiální jazyk Evropské služby pro vnější činnost. Podle článku 7.3 eh, navrhu rozhodnutí se hovoří o tom, že co se týče řízení krizí podle třetí sekce eh, nástroje pro stabilitu, tak to je věc, která by měla být eh, v kompetenci nebo v působnosti Evropské služby pro vnější činnost. Nicméně podle jiných dokumentů tomu tak není. To znamená, že e, tato činnost podle jiných dokumentů by měla spadat pouze do kompetencí e, rady. Ale jak to tedy to e, rozdělení funkcí bude vypadat? Já si myslím, že tady bychom měli být co nejkoherentnější. Myslím si, že by to nemělo spadat do výlučné pravomoci rady. Myslím si, že by to měla být sdílená kompetence. Dále jsem se chtěla chtě, jsem chtěla také vyjádřit překvapení na tím, co řekl eh, francouzský parlament v květnu francouzský parlament se vyjádřil eh, tím způsobem, že si myslí, že Evropský parlament nemá vůbec žádné právo vyjadřovat se eh, k Evropské službě pro vnější činnost. Eh, já bych také ráda pozdravila všechny ženské zástupkyně Saudské Arabie, které bohužel už odešly, ale na začátku byly tady s námi. Takže teď bychom předali slovo panu velvyslanci Kristofersnovi prosím vás, nehovořte déle jak 10 minut. Já vím, že to bude velmi těžké, protože vám bylo položeno mnoho otázek, bylo zde zmíněno mnoho připomínek, komentářů, ale prosím, eh, omezte se pouze na odpověď těch otázek. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, cením si poznámek i všech dotazů. Nebudu znovu interpretovat poznámky, které zazněly z Národní parlamentu, ale v podstatě to beru jako velkou podporu našemu návrhu. Ale nyní k důležitým poznámkám. V první řadě zazněla celá řada poznámek, které se týkají vztahu s národními parlamenty. V tomto kontextu bych chtěla připomenout, že paní Eštonová byla v Madridu v únoru na zasedání zástupců zahraniční politiky, ministrů zahraničí a slíbila, že navštíví tuto skupinu, že bude navštěvovat toto zasedání této skupiny každých šest měsíců, čili to je první krok. Pochopitelně by zde byla velice ráda dnes, ale jak jsem říkal, bohužel je na mezinárodní vrcholné schůzce, čili těžko může být eh, zároveň na dvou místech. Otázka pracovníků této služby, kteří jsou dispozici ze strany národních parlamentů. Tady mohu říci, že v té nové struktuře bude služba, která bude zajišťovat vztahy s Evropským parlamentem i s národními parlamenty. Bude to přímo spadat do jejich kompetence. A nevidím žádné problémy, které by mohly vzniknout eh, eh, kvůli těmto pracovníkům. Tyto pracovníci budou navštěvovat národní parlamenty a budou vás informovat o tom, co se děje. Pochopitelně to není otázka parlamentní kontroly, nicméně to bude přinejmenším způsob, jak zajistit větší pochopení, větší transparentnost eh, toho, co děláme. Nicméně si myslím, že národní parlamenty sehrávají velice důležitou politickou úlohu, především když se bavíme o společné zahraniční a bezpečnostní službě a patřičné politice. Jsou součástí vnější politiky, což je politika, která je především v rukou Rady a národních parlamentů. A tady reaguji na veškeré činnosti, které se týkají bezpečnosti a obrany. Celá řada otázek byla na téma ambicí této služby. Do jaké míry by tato služba měla být ambiciozní? Myslím si, že pan Dine řekl, že tady je určitý limit, kam až můžete zajít, protože pokud chcete začlenit veškeré politiky v veškeré oblasti, které mají určitý externí aspekt, tak byste museli v podstatě začlenit většinu komise do této služby. Lidé říkají, že nejdůležitější zahraniční politika je energetická politika. Dále otázky změny klimatu, to má také velice jasný externí aspekt, imigrace. Čili musíme si stanovit určitou hranici a stanovit určité limity. A ten limit, který chceme navrhnout, je, že to bude služba, která bude brát v úvahu některé důležité aspekty rozvojové politiky, zároveň to bude nezávislá politika komisaře pro rozvoj a tato služba v reálu bude službou, která bude pomáhat komisaři pro politiku sousedství, to znamená, že tady nebude žádný jiný útvar politiky sousedství, která by existovala mimo eh, tuto Evropskou službu pro vnější činnost. Je důležité říci, že to není služba pouze pro paní Eštonovou. Je to služba, která slouží celé komisi a také ostatním institucím, včetně Evropského parlamentu. Když vám dám příklad o eh, humanitární pomoci. Myslím si, že když se podíváme na situaci na Haiti, to byl typický příklad toho, kde jsme viděli celou řadu nástrojů, které se používají v rámci externí služby a tyto nástroje byly poskytnuty k dispozici při naší pomoci na Haiti. Ale to neznamená, že je to ideální situace, aby celé ECHO bylo poskytnuto této službě. Pochopitelně máme nejrůznější politické krize, tam by bylo možná výhodnější využít ECHO, eh, které by bylo použito eh, při vytváření eh, zahraniční politiky. Dále vojenské struktury, Myslím si, že co jsme vybudovali během posledních let v oblasti vojenských eh, kapacit, je to služba, která je nyní zaintegrovaná do tohoto útvaru, to je podle mého názoru velká výhoda. Je to oblast, kde Evropská unie může dělat spoustu kroků, které těžko dělají jiné instituce po celém světě. Je to kombinace civilních a vojenských aktivit, tak jak jsme v průběhu let viděli, velice přispěli k implementaci provádění politik OSN v celé řadě koutů světa. Dále padla celá řada otázek, které se týkaly nákladů. První věc, kterou bych tomu rád řekl, která se týká nákladů, je skutečnost, že dnes máme k dispozici pro externí politiku celou řadu pracovníků, kteří působí v komisi a také v sekretariátu rady ale zároveň máme celou řadu lidí, kteří jsou zaměstnáni rotujícími předsednictvím, kteří jsou také k dispozici externí politice. Máme delegace v Bruselu, které se baví s předsednictvím nejen tedy v Bruselu, ale také jsou v New Yorku nebo v Ženevě, čili když se bavíme o rozpočtové neutralitě, tak to nemůžeme vidět jako úzký, úzké cvičení v rámci evropského rozpočtu. Musíme to brát eh, trošku komplexněji, musíme brát eh, v úvahu veškeré finanční prostředky, které jsou nyní k dispozici pro eh, zahraniční politiku Evropské unie. To znamená, že nyní nebudeme přebírat všechny tyto aktivity. Vnější služba si musí jasně stanovit jednotlivé skupiny, musíme jasně stanovit koordinaci v rámci mezinárodních delegací a budeme potřebovat nárůst pracovníků. Čili můžete očekávat, že v následujících letech budeme žádat nábor pracovníků, ale zajistíme, aby tito lidé nahrazovali národní pracovníky, kteří byli k dispozici, když jsme zajišťovali předtím naší externí politiku. Tito pracovníci navíc budou také určitým nástrojem toho, že nejpozději do roku 2013 zajistíme, aby tato služba měla skutečně minimálně jednu třetinu pracovníků, kteří budou zastupovat členské státy, čili tady bude určité procento lidí je, tam budou také pochopitelně pracovníci, kteří budou převedeni z té národní služby, národní odborníci, budou začleněni do těchto 80 míst. Dále zaznělo, jak dlouho tyto diplomaté budou moci působit v této službě. Náš návrh je, že by to mělo být až do deseti let. Chtěl bych ale dodat, že zcela jistě je to otázka, kterou musíme probrat v průběhu času, protože osobně si nemyslím, že z dlouhodobého hlediska můžeme vybudovat externí službu, která se bude která bude složena z lidí, kteří budou opouštět a přicházet do této služby. Čili to je jedna z otázek, která se bude muset eh, probírat. Eh, parlament eh, požádal, aby tady byla provedena určitá revize, čili v roce 2013 uděláme celkový přehled a revizi toho, jak to funguje. Pan Dini žádal o konsolidaci deklarace, co se týče politické odpovědnosti. K tomu bych chtěl říci, že ty jednotlivé prvky, které najdete v deklaraci politické odpovědnosti nebo většina prvků bude převedena do právních textů, musí je být revidovány, to znamená, tady bude uplatněn formální statut, který bude uplatněn později. Měl bych eh, doplnit, že jedním z pozitivních účinků spolupráce, kterou jsme měli s Evropským parlamentem během posledních měsíců, je konečné rozhodnutí, které budeme přijímat. Budeme tam mít otázky rozpočtové odpovědnosti, budou tam jasná opatření, která se týkají absolutoria, čili co se týče rozpočtové kontroly, tak budeme dělat vše, co je v našich celách, abychom byli maximálně transparentní a abychom byli schopni zajistit rozpočtový přeskum, abychom také eh, umožnili absolutorium. Čili je tady celá řada ještě dalších otázek, ale vypršela mi řečnická doba. Děkuji mnohokrát, že jste přijal můj návrh. Pochopitelně jste neměl čas se vyslovit ke všemu, musíme se ale držet našeho harmonogramu. Eh, ještě máme několik řečníků, kteří se hlásí o slovo, jsou to jednak zástupci Evropského parlamentu i národních parlamentů, nicméně to si necháme na následující diskusi, abychom nepřekročili náš čas. Nyní má slovo pan Suka z DG pro lidské zdroje z komise, který je, bude, pardon, která bude hovořit na toto téma. Má 10 minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak bylo řečeno, tato služba potřebuje několik legislativních opatření a jedno z toho je také pozměnění pracovního řádu podmínek náboru pro tuto službu, což bude provedeno prostřednictvím běžné legislativy, to znamená, že Evropský parlament bude plně zapojen. Předtím, než budu hovořit o samotném obsahu, chtěla bych říci, kde se nacházíme v případě návrhu komise. Uzavřeli jsme veškeré diskuse s odbory a Daný text se projednává na výboru pro pracovní řád. Je to výbor, kde jsou zástupci zprávy a jsou tam také odboráři ze všech institucí. Tento výbor musí poskytnout stanovisko do zítra a komise očekává přijetí formálního návrhu příští týden eh, 19. června 9. března, eh, června, pardon, eh, a potom očekáváme, že předložíme tento text jak radě, tak parlamentu. Chtěla bych říci, že pracovní podmínky jsou základním rámcem, v rámci kterého se připravuje eh, politika, personální politika všech lidí, kteří budou pracovat v této službě. To znamená, že vysoká představitelka bude muset vzít prováděcí nařízení, aby tento návrh mohl skutečně fungovat v praxi. Když se podíváme na obsah eh, navržených pozměňovacích návrhů, tak je důležité následující článek 27 smlouvy Evropské unii. Podle tohoto článku tato služba bude mít pracovníky, kteří je přijdou z generálního Eh, sekretariátu a také tam budou vyslaní pracovníci z diplomatických služeb jednotlivých eh, členských států. Čili je velice důležité, abychom zajistili, že pracovníci, kteří budou přicházet z těchto tří různých zdrojů, budou mít stejné pracovní podmínky a pracovní zacházení. To znamená, že když budeme revidovat eh, tyto podmínky, tak musíme zajistit, aby Rada, Komise a Národní diplomaté měli stejné zacházení. Čili nedáme prioritu interním kandidátům, kandidátům z jiných institucí, až budeme nabízet nějaké volné místo. Co říkal také pan velvyslanec, abychom zajistili náležité zastoupení pracovníků, kteří přicházejí z národních diplomatických služeb, tak do 31. června roku 2013, eh, to bude v podstatě taková zahajovací fáze, do této chvíle budeme muset přijmout opatření, abychom zajistili jejich integraci. To znamená, že v případě, že budeme mít volné místo, pokud budeme potřebovat integrovat tyto pracovníky, tak můžeme dát přednost v případě, když budeme mít podobnou kvalifikaci. Po této zahajovací fázi, která má skončit na 30.6.2013, bude zajištěn rovný přístup všem ostatním pracovníkům, kteří budou přicházet z jiných evropských institucí. Nyní několik slov o lidí, kteří budou přicházet z národních diplomatických služeb, o těchto pracovnicích. Abychom je zaintegrovali do této služby, tak vytváříme konkrétní kategorii Eh, pracovníků, eh, kteří zde budou pracovat na omezenou pracovní dobu. Tito lidé budou fungovat v podstatě jako stálí pracovníci, to znamená, budou mít eh, stejná práva i povinnosti jako stálí pracovníci. Délka jejich pracovní smlouvy je nyní předvídána na čtyři roky, může být potom obnovená. Vždy to bude obnoveno na další čtyři roky za předpokladu, že členský stát Eh, s tím bude souhlasit v případě tedy jejich národních pracovníků. Eh, v den D, čili až budeme zahajovat tuto službu, určité subjekty, jak z rady, tak z komise budou převedeny do této služby. To znamená, že lidé, kteří mají určitou funkci v těchto subjektech, budou převedeny do eh, této Evropské služby pro vnější činnost. Navíc pro pracovníky, kteří budou převedeny do této služby, v případě, že by se chtěli vrátit do své původní instituce, jim dáme tzv. preferenční zacházení, to znamená, že mohou požádat o volné místo v té dané instituci podobně nebo stejně jako interní kandidáti. Nyní bych chtěla říct si několik věcí, které se týkají konkrétní situace delegací. Nejdříve budu hovořit o vedoucích delegací a potom další pracovnících v těchto delegacích. Vedoucí pracovníci delegací, v tomto případě komise eh, bude zapojena do jejich jmenování do takové míry, že mohou být jmenováni na základě eh, takzvaného užšího seznamu, eh, se kterým bude souhlasit komise. Co se týče delegací Unie, tak v těchto delegacích, jak velice dobře víte, budeme mít eh, zaměstnanci komise, kteří budou eh, pracovat spolu se zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni pro Evropskou službu. To znamená, administrativní, finanční a další otázky budou takové, že eh, zaměstnanci komise budou instruováni vedoucími delegací, kteří budou oficiálně patřit do Evropské služby pro vnější činnost. Na druhou stranu, Evropská eh, služba a její pracovníci budou zajišťovat eh, službu a práce úkoly pro komisi, čili v tomto ohledu budou získávat instrukce ze strany komise. Navíc vytváříme celou řadu technických pozměňovacích návrhů, o kterých nyní nebudu hovořit, ale tady bych eh, asi ukončila svůj příspěvek, abychom měli dost času na další diskusy. Děkuji mnohokrát, paní Suka, a byla to velice zajímavá prezentace, která je určitě užitečná i pro další diskusy. Čili mám na seznamu už 12 zájemců. Nejdříve chce hovořit pan Quartieri, který bude hovořit eh, z funkce výboru pro právní záležitosti, protože je zpravodajem pro pozměňovací návrhy, které se týkají pracovního řádu. Prosím, držte se své řečnické doby. Děkuji. Pane předsedo, já jsem tady za výbor pro právní záležitosti. Chtěl jsem říct následující. Co se týče toho toho pracovního řádu, tak to je něco zcela zásadní, když hovoříme o zřízení Evropské služby pro vnější činnost. E, ten pracovní řád a personální řád je opravdu zásadní, protože to zásadně ovlivní funkčnost a efektivnost této služby. A z tohoto důvodu Evropský parlament se rozhodl, že předtím, než začne formálně odsouhlasovat, tak si vyčká, počká si na formální návrhy, které pozměňují tento pracovní řád. Co se týče postoje Evropského parlamentu, tak ten si myslím, že je zcela jasný. Byl definován velmi jasně, hovořili jsme o tom mnohokrát i v rámci našeho právního výboru. Vycházíme z různých právních předpokladů, myslíme si, Evropský parlament si myslí, že právní základ pro reformu pracovního řádu je v článku 336 smlouvy. Tady jde o postup spolorozhodování. A co se týče eh, pozice rady článku 6 tady neexistuje jasný právní základ a proto je velmi těžké definovat podmínky pro zavedení změny pracovního řádu, protože tady potřebujeme opět spolu spolurozhodování pro jakékoliv změny. Z tohoto úhlu pohledu vidím, že pan velvyslanec Christopherson a vysoká představitelka musí ještě trošičku pozměnit článek 6, musí vyjasnit, že podmínky a zásady, které se objevují v tomto článku, jsou zásadami, které nemají žádným způsobem eh, poškodit komunitární postupy. Já jsem si jistý, že ta formulace tohoto článku může být velmi brzo pozměněna nebo řekněme vylepšena. Rozhodně to bude pozitivní změn, Dále, velmi důležitý aspekt a jde tady o obsah jakým způsobem zajistíme rovnost zacházení, rovnost mezi povinnostmi a právy u všech zaměstnanců, což je naprosto zásadní téma pro zřízení společného evropského diplomatického sboru. To bude mít také jasné dopady, protože se musíme vyhnout tomu, abychom eh, tady vytvořili čtvrtou kategorii nějakých výjimečných eh, odborníků. Je třeba opravdu vyjasnit, že tady jednáme, nebo hovoříme o postech, které jsou e, zřízeny pouze pro velmi výjimečné situace a výjimečné pracovníky. Dále musí existovat možnost zůstat e, pracovníkem této služby. A dále, co se týče toho procentuálního rozdělení, jedna třetina personálu by měli být zástupci národních států, členských států. A já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom řekli, že 50% pracovníků by měli být pracovníci komise, protože tímto způsobem také to bude odpovídat tomu, že více jak 50% povinností bude, eh, bude s odpovědnostmi komise. Dále samozřejmě geografická eh, vyváženost, to je zcela samozřejmé. Dále co se týče eh, zprávy vysoké představitelky týkající se personálního řádu, tak to, ten musí být co nejdříve představen a předložen Evropskému parlamentu. Portugalsko. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik připomínek a několik otázek, které se týkají hlavně dvou věcí. Za prvé, kritéria pro začlenění těchto úředníků a diplomatů. Za druhé, musíme se vyhnout jakýmkoliv zájmovým konfliktům mezi Evropskou službu pro vnější činnost a Evropskou unii. Musíme si jasně ujasnit, jaká kritéria budou muset být splněna v souvislosti s náborem těchto diplomatů a úředníků. Musíme zohledňovat eh, historickou, ale také geografickou vyváženost. Eh, a také si musíme uvědomit důležitost eh, jazyku. Já bych si rád vyslechl další komentáře, protože otázka jazyka je velmi důležitá. Myslím si, že tady by se měly odrážet zásadní principy Evropské unie v této službě. Nemělo by to uh, vést k tomu, že bude oslabena autonomie uh, členských států. A jedna věc, která ve mně vzbuzuje obavy. Musíme se vyhnout samozřejmě jakýmkoliv zájmovým konfliktům. A v této souvislosti je velmi důležité, abychom si uvědomili důležitost, důležitost toho vyhnutí se těmto zájmovým konfliktům. Já mám ale opravdu velmi velký strach. Mám opravdu strach, že dojde k zájmovým konfliktům mezi eh, evropskými institucemi, které se odrazí na personální struktuře Evropské služby pro vnější činnost. A musíme si uvědomit, že tady potřebujeme určitou komplementaritu, potřebujeme také zohlednění všech národních e, politik a já bych byl velmi rád, kdyby se k tomu mohl vyjádřit. Děkuji, pane Pisko, pan Bulant, francouzský senát. Dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. E, to, co řeknu, bude doplňovat slova pana Blonka z Senátu. On se těmto tématům už dlouho věnuje e, v rámci výboru pro zahraniční věci a výboru pro obranu. E, co je velice důležité, jak jsme si uvědomovali za poslední týdny, měsíce a roky, eh, vychází ze skutečnosti, že Evropa eh, absentovala nebo nebyla dostatečně viditelná na vnitrostátní scéně a v důsledku toho se nedařilo Eh, řešit zásadní konflikty na světě. A dokladem toho je třeba současný vývoj na Blízkém východě. Stejně tak jako boj proti změně klimatu nebo jaderné složce, to všechno ještě má své rezervy a my si myslíme, že Evropa může sehrát svoji úlohu na světové scéně a být důvěryhodným eh, diskutujícím i s nově se rozvíjejícími zeměmi jenom tehdy, pokud bude mluvit jedním hlasem. A právě proto podporujeme vytvoření služby pro vnější činnost, která musí být nástrojem pro uplatňování evropské politiky. A k tomu bych ještě rád zmínil mm, společnou bezpečnostní a zahraniční politiku. A v tomto smyslu musíme trvat na tom, že Francie se domnívá, že rozhodnutí vydat se do vojenské operace, zavázat se k vojenské operaci třeba i formou vyčlenění rozpočtových prostředků, může být pouze eh, eh, závislé na rozhodnutí vnitrostátního parlamentu. Nikoli by, eh, rozpo, by to nemělo být odpovědností evropskou, například Afganistán. Třeba intervence takového typu ta zem, mě musí být schopna dodržet své rozpočtové závazky a ty jsou poměrně zásadní. To je všechno. Buland la parola alla collega Cyrus Voski, relatore del parere della Commissione Affari Esteri sulla modifica dello Statuto dei funzionari. Due minuti. Ma pan Cyrus Voski, prosím, na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl souhlasit s tím, co říkal pan velvyslanec Kristoffersen. To znamená, že se zbližují naše pozice. Je to možné, ale ještě to není úplně hotové, dostatečné, čili nás čeká ještě nějaká práce. Dále, pozice Evropského parlamentu, jak je zohleděna v dokumentu pana Broka, Frhoštata a v pozměňovacích návrzích, které jsou předloženy k Rozhodnutí Rady jasně poukazují na to, že Evropský parlament a především výbor pro zahraniční záležitosti chce mít velice silnou vnější službu pro zahraniční záležitosti a chce mít eh, také eh, odpovědnost v oblasti řízení rozpočtu. Otázka zní, jaký přístup uplatnit v rámci lidských zdrojů a do jaké míry to zohledňuje naše obavy, které zde byly vysloveny. Musím říci, že tato prezentace mě nepřipadá dostačující, že může odpovědět na veškeré obavy ze strany Evropského parlamentu. Čili chtěl bych doplnit veškeré hlasy, které zazněly Eh, a týkaly se geografického zastoupení v případě této budoucí služby. Evropský parlament chce posílit také pocit vlastnictví eh, ze strany členských států, aby skutečně měli pocit, že to je jejich služba, aby se identifikovali s touto zahraniční službou hned od počátku jejího fungování. Měli bychom mít pracovníky, kteří nejen jsou schopní, ale také dobře zastupují geografické zastoupení, čili znalosti nejsou geograficky neutrální, to velice dobře víme. Hned od začátku musíme vytvořit společnou diplomatickou kulturu, která může vzniknout jedině na základě interakce mezi jednotlivými diplomaty z členských států. Z tohoto důvodu princip geografického zastoupení by měl být závazným principem eh, v těchto eh, podmínkách. V tuto chvíli je to bod 7 a stávající relax bude klíčovým prvkem této budoucí služby a má návrhy, které jsou lehce znepokojí. Je velice znepokojící, že v tomto klíčovém e, útvaru nejsou zastoupeny některé členské státy. A když se podíváme na e, percentuální zastoupení, e, Malta tam má 0, 0 Kypr 16, Lucembursko 18, Rumunsko 18, Lotyšsko 20, Slovensko 20, Polsko 26, Slovensko 28, Litevsko 33, Estonsko 33, Česká republika 30, 44, Německo 70%, Velká Británie 73% a tak dále a tak dále. Proč nepoužíváme nařízení 4.1 jako referenční nástroj pro závazný nástroj, abychom zajistili, že geografické zastoupení bude fungovat tak, jak bylo dohodnuto? Děkuji. Děkuji mnohokrát panu eh, Saruš Volskému a nyní má slovo pan Severin na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, chtěl bych eh, říci něco obecnějšího, poznámky obecné povahy. Já si myslím, že je naprosto jasné, že se bavíme o nástroji, o technickém nástroji a ne o orgánu, který má politická rozhodnutí. Čili z tohoto hlediska musíme pochopit, že tento nástroj by měl být eh, dobrou zprávou pro naše občany, jak evropské, tak národní, jestli to mohu tak říct, protože prostřednictvím nejrůznějších průzkumů nás neustále žádají, abychom měli eh, koherentní, transparentní externí politiku. Je to také dobrá zpráva pro naše globální spoluhráče USA, Čínu, Rusko, kteří neustále požadují větší přímost, jasnost a dobré vztahy s nimi. Čili to je otázka větší moci, protože budeme používat tento nástroj, který nám umožní eh, větší politickou váhu. Myslím si, že tento nástroj by neměl být účinný nejen z technického hlediska, ale také především evropský. Čili není to otázka zastoupení, ale schopnosti naplnit určité mise. Geografická rovnováha ale znamená rovnováhu eh, určitého povědomí, určitých citlivých otázek. To je něco jiného. Není to otázka reprezentativnosti této organizace, ale spíše schopnosti, jak dostat těmto výzvám. Co se týče národních parlamentů, zcela jistě ty budou mít stejnou pravomoc, budou provádět přeskum eh, ze strany jejich vlády, budou mít možnost se k tomu vyjádřit na půdě rady a budou moci také lépe koordinovat a spolupracovat s Evropským parlamentem. Čili, co se týče pracovníků, musíme zajistit, aby byli loajální, ať už budou navrženy kýmkoliv, to bychom měli eh, řešit v rámci Evropské unie a ne v rámci jejich států původu. Děkuji. Grazie, onorevole Severin. La parola Děkuji, pane Severine. Pan Tempestine má slovo z italského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Nám trošičku vadí, abych byl upřímný, že to s námi není paní Ashton. Ale to nejdůležitější je, aby se nám podařilo urychlit celý ten postup tak, abychom měli společnou zahraniční politiku. Musíme nejdříve dojít k dohodě mezi Evropským parlamentem a komisí a také s radou, co se týče Evropské služby pro vnější činnost. A v tomto smyslu podporujeme vše, co řekl pan Frhovštat a také pan Brok. Musíme udělat všechno pro to, aby tato služba, která vychází z mezivládní iniciativy nebo bude mít mezivládní charakter, musíme udělat všechno pro to, aby se nestala překážkou, aby naopak fungovala jako zrychlující motor pro celý tento postup. Myslím si, že by nebylo správné, kdyby tato služba měla pouze komp- ty stejné kompetence jako komise a že by všechna rozhodnutí byla přijímána na mezivládní úrovni. Ne, ne, ne, to k tomu nesmí dojít. My musíme e, udělat všechno pro to, aby tato služba e, dosáhla daleko větší meziinstitucionální integrace. Potřebujeme e, daleko průhlednější Evropu, daleko eh, jednotnější Evropu, která bude mít jasnou a jednohlasnou zahraniční politiku. Musíme samozřejmě také respektovat vztahy mezi národními parlamenty a Evropským eh, parlamentem. Musíme se naučit spolupracovat. Evropská služba by měla tedy být partnerem Evropskému parlamentu a národním parlamentům. Pouze takovým způsobem bude Evropská služba moci vyplňovat svůj úkol. Děkuji, pan Tepistine, pan Takler z německého Bundestagu. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Teď už je to správně, teď jsem to zmáčkla správně. Děkuji. Tři konkrétní otázky, které se týkají pracovního řádu a personálu. Ráda bych věděla, co se stane s právem návratu pracovníků, kteří budou na nějakou dobu vysláni do Evropské služby z národních států. To znamená, eh, už jste se zamýšleli nad tím, jak bude probíhat tento návrat do Národního diplomatického sboru. Co se dále týče toho vysokého zastoupení a těch postů, Eh, existuje už nějaký seznam. Znamená to, že ve chvíli, kdyby Evropský parlament nebo národní státy s tím nesouhlasili, že by například Evropský parlament měl právo veta, také eh, jednu věc eh, protože vypadá to, že tady eh, neexistuje dostatek znalostí. Co se týče těch vojenských zásahů, tak Bundes, Bundestag nemůže rozhodnout o vojenském zásahu. Jasný příklad eh, byl Somálsko takže to jsem chtěla pouze jenom vyjasnit pro ty, kteří moc e, situaci v Německu neznají. E, dále spousta německých, eh, britských a francouzských humanitárních organizací a rozvojových organizací, stejně jako zelení a sociální demokraté, určitým způsobem kritizují tuto službu. E, ptají se, zdali je to služba, která je v právním souladu, zdali je v souladu se smlouvou, protože různé právnické e, kanceláře vydali svůj posudek, v němž dochází k závěru, že takováto Evropská služba, tak jak ji konceptuálně probíráme v tuto chvíli, nevychází z Lisabonské smlouvy, není tam tak eh, stanovená. A v souvislosti eh, s touto kritikou existují neustále větší obla- eh, obavy z toho, že eh, řešení konfliktů eh, bude stále více vojenské než civilní. Já bych tuto kritiku ještě jednou ráda zmínila, protože to je opravdu závažná kritika. Je třeba ji zohlednit, je třeba se nad tím opravdu zamýšlet a zohledňovat to ve chvíli, kdy se bude e, zřizovat tato služba. E, pan Mandini, z toho, co říkal, a já ho v tom podporuji, je třeba si se ujistit, že budeme v naší kompetenci kontrolovat vojenské zásahy. Děkuji, paní Magdalen. Slovo má pan Otala, předsedkyně podvýboru pro lidská práva. Děkuji vám, pane předsedo. Nepřekvapí vás, že během krátké řečnické doby chci zdůraznit význam politiky lidských práv pro naše struktury. Jsem ráda, že máme příležitost diskutovat s národními parlamenty, jelikož na tento aspekt se často zapomíná, přestože Evropská unie je založena na hodnotách lidských práv a demokracie a tyto hodnoty Lisabonská smlouva posiluje. Já bych si přála, abychom společně mohli zajistit, aby nově ustavené struktury obsahovaly silný prvek integrace lidských práv. K tomu potřebujeme odpovídající školení, tak aby naši diplomati experti a úředníci byli v této oblasti kompetentní, eh, aby byli informovaní o tom, co lidská práva znamenají v praxi. Musíme mít také výrazné prvky na centrální úrovni. Evropský parlament Eh, volá po eh, utvoření takového oddělení pro lidská práva v rámci těch struktur, ale měl by být na vysoké úrovni, tak aby se podílel také na utváření strategií pro jednotlivé státy, aby nezůstal pozadní. A také musíme vědět, jak bude vysoká představitelka zastoupena v oblasti lidských práv. Bude mít takto zvlášť jmenovaného eh, náměstka, anebo to bude formou zvláštního zástupce, jako měl Solana. Hm, musíme také zvažovat, jak naše delegace pracují v oblasti lidských práv. Minulý týden byl náš podvýbor pro lidská práva ve Washingtonu a velice rádi jsme viděli, že tam bylo vždycky eh, zvláštní eh, centrum pro lidská práva. To si myslím, že je důležité a každá delegace musí mít také jasně vymezené lokální strategie spolupráce s občanskou společností. Tímto způsobem můžeme zajistit, aby eh, vnější vztahy plně brali v úvahu náš závazek k členským právům. Děkuji, paní Hautelopen. Amelin, francouzské národní schromáždění. Dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl jenom já bych chtěla jenom pár slov k tomu, eh, co má Francie jako závazek. Samozřejmě tuto službu bychom chtěli mít eh, a zaměřila bych se na nejdůležitější body měl, co se týče autonomního rozpočtu pro danou službu. To se týká také personálního vedení této nové služby. A také si musíme uvědomit, že by měla pracovat nezávisle na komisi a radě. To je důležité, abychom zajistili odpovídající eh, organizaci této zásadní institucionální inovace. Ehm, měli bychom reagovat na přístup sui generis. A když se zaměřím na ehm, rozsah působnosti a třeba otázku lidských práv, která tady zazněla. Domnívám se, že podle našeho parlamentu je důležité také řízení krizí. Kolega senátor Bulo už to zmínil. My si všichni uvědomujeme, jakou přidanou hodnotu Evropská unie v těch oblastech nabízí. A co se týče nabírání zaměstnanců, musíme samozřejmě Eh, zajistit také genderovou vyváženost v náboru zaměstnanců. Musíme zdůraznit, aby zaměstnanci Rady Komise členských států byli odpovídajícím způsobem zastoupeni. A nakonec, pane předsedo, eh, bych zvažovala také kredibilitu eh, časového harmonogramu. Mm, trvalo nám poměrně dlouho v té než proběhla první fáze úvah. A teď vidíme, že řada otázek zůstala nedořešena. A pokud se nám nepodaří získat odpovídající eh, moc k tomu, abychom eh, uvedli tuto službu v činnost už na podzim, ztratíme kredibilitu nejenom ve vlastních řadách, ale v širším světě. Také víme, jak důležité je ustavení té služby a jak, eh, s jakou pozorností nás se zbytek světa sleduje. Vím, že parlament nám chce nabídnout také nezávazný názor v oblasti struktury eh, společné eh, zahraniční a bezpečnostní politiky, ale co se týče náboru zaměstnanců pro službu, zajímalo by mě, zda máme harmonogram pro hlasování. Děkuji vám, paní Melin. A nyní pan Zingeris předseda eh, výboru pro zahraniční věci Litevského parlamentu. Máte dvě minuty, prosím. Eh, vážený pane předsed, vážení kolegové, eh, stručné poznámky se týkají toho, že zítra náš parlament ve třetím čtení má přijmout místní podmínky pro naše diplomatické sbory a osoby, které budou v budoucnosti ve strukturách peněžnové pracovat eh, nebo pod jejím patronátem. Eh, za nás bych tedy chtěl říci asi tolik. My eh, plně podporujeme poznámky pana Šolského týkající se geografické vyváženosti a také bychom za nás chtěli eh, dosáhnout skutečnou zahraniční politiku Evropské unie. A eh, máme-li na stole nějaká čísla, například v Nikaraguji, v delegaci EU eh, máme 14 zaměstnanců a na Ukrajině také 14 nebo 15. Máme určité pochybnosti o vyváženosti politiky z hlediska eh, zahraničních věcí, tak to vyvážené nikdy úplně nebylo v EU a proto se musíme snažit, aby ty další cíle byly navázány na náš projekt zaměřený na suroviny, eh, nerostné suroviny mimo Evropskou unii, protože Evropská unie by měla být více méně na cestě k nezávislosti, soběstačnosti, Eh, na jednom monopolizovaném zdroji nerostných surovin, ale to zatím nebylo oficiálně předloženo za poslední léta. A lidé také říkají, že Evropská unie v tomto směru má převzít vůči úlohu, ptá se s tím hovořit. Kde je jednotná politika EU v oblasti hledání řešení, hledání eh, alternativních eh, nezávislých zdrojů energie. A to je důležitý cíl. A dále vyvážená politika sousedství mezi EU na jihu a jinde. Ta rovnováha tam podle našeho názoru chybí. Byli jsme, byli jsme pro barcelonský proces a E, také se zastáváme Středomoří, ale zároveň Ukrajina, Moldávie, e, zakavkazské státy by se měly dostat do středu zájmu zahraniční politiky EU. Děkuji vám a doufám, že společná politika EU bude u nás na stole velice brzy a, a to pod patronátem paní Eštnové. Děkuji. Pane Zingerisi, eh, pan Lezing. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Co se týče rozšíření kompetencí nebo popis kompetencí Evropské služby pro vnější činnost, tak to je pro naší frakci GUE NGL dosti důležité. My jsme samozřejmě ve menšině, to už kritizovali i poslanci Bundestagu, to znamená, že eh, tady se hovoří o tom, že by Evropská služba měla být zodpovědná také za politiku rozpočtu vývoje, to my samozřejmě eh, kritizujeme. Ale co se týče dalších oblastí, například oblastí nevládních eh, organizací nebo rozvojových organizací, já bych navrhovala, abychom v této souvislosti například eh, svolali, zorganizovali konferenci, na níž by se účastnili také zástupci eh, těchto sektorů a já samozřejmě eh, ráda se budu účastnit organizace a přípravy této konference. Ještě jednou bych ráda položila otázku eh, která je následující. Už je přesně jasné, kolik eh, lidí bude pracovat pro Evropskou službu pro vnější činnost. Hovoří se o číslech eh, mezi dvěma a osmi tisíci pracovníků a já se tedy ptám, kolik jich bude a kolik to bude všechno stát. Dále, z jakých společenských oblastí budeme nabírat hlavně ten eh, doplňkový personál? protože se očekává, že budeme chtít zaměstnat spoustu zástupců také hospodářského sektoru, kteří jsou také velmi silně zastoupení eh, v jiných eh, oblastech a také eh, spoustu zástupců zbrojerského průmyslu. Chci také vidět, kolik zástupců armád budeme mít v této Evropské službě pro vnější činnost. Kolik jich bude? Děkuji per due minuti. Pan Kopa dvě minuty. Děkuji. Děkuji za slovo. Co se týče eh, dosahu eh, těchto argumentů, chci říci, že je velmi důležité, že si tu vyměňujeme názory, ale jsme si všichni vědomi toho, že zůstává spousta eh, otázek otevřených. Co se týče tedy personálu, co se týče geografické vyváženosti, co se týče eh, rovnosti, co se týče toho, eh, jakým způsobem by všechny členské státy mohly odrážet své názory v této službě, tak to jsou pořád ještě otázky, které jsou zcela otevřené, protože text, který jsme viděli, hovoří o proporcionální Eh, za, o proporcionálním zastoupení členských států, ale jakým způsobem to bude probíhat? Jakým způsobem na to bude eh, reagovat Baronka Eštnova? Jakým způsobem například zajistí, že bude naprosto vyvážené zastoupení mezi jihem a severem? Protože my teď potřebujeme už jasné konkrétní odpovědi na konkrétní otázky, protože pouze takovýmto způsobem budeme moci jednat transparentně a ta služba bude moci být transparentní, což je naprosto zásadní téma pro Evropský parlament. Také bych se chtěla přidat k těm, kteří zmínili, že je velmi důležité, aby existovalo v této evropské službě rovnoprávné zastoupení žen a mužů. A na závěr debaty předáváme slovo panu Nauklomu z Finska. Ehm, tak, eh, herr ordförande. Eh, já e, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem e, Neokler a vzhledem k tomu, že Finsko má dva e, oficiální jazyky, použijí ten menšinový, tedy švédštinu, protože zastupují Olandské ostrovy. A myšlenka podpořit evropskou zahraniční politiku tím, že se vytvoří dobře fungující Evropská služba pro vnější činnost, může znít jako záležitost Eh, velice eh, technicko-byrokratická a tyto eh, úřední záležitosti nám pak zatemní ten celkový obraz. Diskutuje se o tom, aby pracovníci přicházeli z různých geografických regionů a oblastí a právě to vnese znalost a povědomí o různých částech Evropy a přesně toto povědomí potřebujeme. Zároveň nám to také pomůže lépe utvářet evropskou identitu, kterou jsme zatím neutvořili. Eh, když musíme bojovat proti evropskému nacionalismu nebo eh, velké koncentraci na národní zájmy, musíme zdůraznit identitu evropskou. A také je důležité zdůraznit eh, to, co řekla paní Hausler o významu lidských práv musíme mít jednotné stanovisko k lidským právům v Evropském parlamentu. A pokud chceme eh, jednat ve světě společně, například ve zvládání krizí a podobně, musíme si sami nejprve dohodnout vlastní politiku a můžeme se snažit eh, pomáhat SN, kdekoliv je to možné, ale ještě nás čeká dlouhá cesta, pokud eh, chceme například se vyrovnat jejich standardům expertních znalostí ve zvládání krizí například. A podle mého názoru musíme být také někdy připraveni přenechat vnitrostátní odpovědnost právě této externí službě. Děkuji, paní Naukler. A nyní dáme eh, slovo eh, paní eh, doktorce Souka, aby odpověděla. Děkuji vám. Já také vím, že tady zazněly otázky pro velvyslance Kristofersna, já se proto pokusím tedy zaměřit čistě na služební řád. Vycházíme z článku 300 36, pardon, článku 36 eh, smlouvy, eh, tedy eh, postupu spolu rozhodování. A musíme si také uvědomit, že vyslaní národní experti budou představovat čtvrtou kategorii zaměstnanců. Jde o to, že nebudou představovat třetinu potřeb členského státu být zastoupen právě v této službě pro vnější činnost. 50 zaměstnanců by mělo vycházet z komise? Ne, toto na stole není, alespoň e, dosud. Pak zazněla otázka, do jaké míry by pracovníci členských států měli mo- mít možnost zůstat ve službách EU i nadále. E, Ehm, vidím to tak, že máme možnost čtyřletých smluv, které Eh, mohou být uzavírány několikrát, prodlužovány podle toho, jak s tím bude eh, daný členský stát souhlasit. Ta možnost tady existuje, ale bude záležet na tom, jak se k tomu postaví členské státy a jak eh, to budou chtít zorganizovat. Pak otázky kritérií, které musí diplomaté a úředníci splnit. Budou platit obecná kritéria, tedy především zásluhy. Ehm, a chci vám připomenout, že obecné, budou platit obecná pravidla služebního řádu, tedy vychází se z primárního kritéria zásluh, eh, schopností, ale také bychom měli, pokud je to co nejvíce možné, brát v úvahu také eh, zeměpisnou vyváženost. A další otázka, která tady zazněla, se týká eh, loajality vůči SVČ, tedy jak zajistit aby daná osoba eh, byla loajální vůči Evropské unii a nikoli eh, vládě svého státu. Tuto otázku můžeme uspokojivým způsobem ošetřit tím, že nabízíme čtyřleté smlouvy, které lze prodloužit a právě z tohoto důvodu eh, chcete mít možnost smlouvy prodlužovat. A dále nevím, zda jsem správně pochopila otázku Bundestagu. Z Bundestagu se ptali, jakým způsobem, zda budou mít právo tito pracovníci vydat se do svého domovského státu, ale o to tady vůbec nejde. Pokud eh, hovoříme o národních diplomatech, tak rozhodnutí SVČ bude předpokládat, že tito lidé, eh, tedy eh, členský stát, bude mít povinnost přijmout zpět danou osobu po té, co byla vyslána pro působení v SVČ ehm, Dále se diskutovala záležitost lidských práv a speciálního oddělení, ale tyto otázky ponechám velvyslanci Kristofersnovi. A pak zazněla také otázka vztahující se eh, k neza, rozpočtové nezávislosti a řízení zaměstnanců eh, právě v této službě pro vnější činnost. Eh, tak, jak jsem už na počátku uvedla, služba pro vnější činnost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 právná instituce, pokud jde o e, e, předpisy. Není to instituce e, ve smyslu smlouvy, ale je to instituce z hlediska personální politiky. Ta instituce musí mít vlastní personální politiku a v čele stojí vysoká představitelka. Stručně se vrátím ještě k zeměpisné rovnováze. Je zřejmé, že pro tuto chvíli nepředpokládáme zavedení kvót, protože cesta, jak se postavit eh, k tématice zastoupení severu, jihu, západu, východu by eh, se dalo ošetřit jedině formou kvot a kvoty se mm, prozatím nepředpokládají a eh, to je prozatím ode mě všechno. Děkuji mnohokrát. A ještě pan velvyslanec Kristofsen, chcete něco říci? Jaké poznámky na závěr. Maximálně máte pět minut. Celá řada otázek, které jdou možná nad rámec služebního řádu. Je tady jednak otázka načasování harmonogramu. To zaznělo také v první polovině rozpravy, na to bych možná mohl odpovědět. Jak bylo řečeno několikrát, máme čtyři prvky, které jsou zapotřebí, aby tento služba mohla fungovat. Jinak je to rozhodnutí, služební řád, finanční nařízení a rozpočet. Má naděje a očekávání je, že ta poslední eh, částečka, eh, která zapadne do celé té skládačky, je rozpočet. A co se týče rozpočtu a jeho objemu, tak budeme schopni jej představit komisi, čili návrh rozpočtu bude předložen v polovině června a to znamená, že budou všichni muset být ochotni přiložit ruku k dílu, a budeme mít eh, ten doplněný rozpočet, který by potom fungoval od 1. října. Čili pokud se ptáte, kdy to všechno začne, tak bych eh, vycházel z toho data první říjen a očekávám, že díky tomu celá řada věcí potom zapadne do té skladačky také. Chtěl bych, aby to hlavní rozhodnutí padlo co možná nejdříve, protože to znamená, že bychom alespoň mohli začít připravovat půdu pro nádbor. Můžeme se na to začít připravovat, můžeme začít dělat nejrůznější věci, pohovory a tak dále. Čili jakmile budeme mít rozpočet, tak můžeme eh, postoupit k těm konečným podpisům. Čili to je otázka harmonogramu. Nábor a určité obavy ze strany členských států v tomto ohledu. Jediná věc, kterou mohu říci, a v podstatě potvrzuji to, co říkala kolegyně, že nechceme mít v tuto chvíli žádné kvóty a to je otázka, která se bere velice vážně ze strany vysoké představitelky. A co bylo jasně, jasně řečeno v celé řadě nejrůznějších diskusí, je, že to je otázka, kterou musíme jasně vyřešit. Paní Eštonová ví velice dobře, i my ostatní, kteří na tom pracujeme, že pokud to nenastavíme správně, tak nám vznikají velké problémy. To je to základní rozhodnutí, které předpokládá také mechanizmy, že tato otázka bude neustále revidována, bude kontrolována. Dále otázka lidských práv. Paní Haudela, myslím si, že paní Eštenová by souhlasila s řadou věcí, které jste říkala, i některé ty konkrétní body, které jste nanesla. V podstatě je to otázka delegací, otázka školení, to tady také zaznělo, to je nesmírně důležitá věc, čili musíme nové diplomaty náležitě proškolit když se začneme připravovat eh, na tuto službu, tak eh, je jasné, že jsme v této oblasti nebyli dostatečně pokročili. Čili tady si dáváme rok, eh, abychom mohli náležitě proškolit diplomaty. To je také otázka, kde zcela jistě budeme chtít slyšet názory ze strany Evropského parlamentu, abychom vše náležitě připravili. Dále rozvojová politika. Ta tady také několikrát zaznělo ze strany řady řečníků, neměli bychom zapomínat na to, že i když součástí je toho přípravy programu, je, že tyto věci mají být prováděny v této službě, ale ta hlavní rozhodnutí jsou rozhodnutí komise. Nakonec všechno skončí v komisi. V tomto útvaru bychom ovšem měli zajistit, že tam bude koherentnost v našich krocích. To znamená otázka budování míru v různých koutech světa. Už jsme se dostali za ten moment, kdy rozvojovou politiku můžeme vidět naprosto odděleně od politiky zahraniční i bezpečnosti. Víme, že v celé řadě koutů světa nebudeme mít rozvojovou politiku, pokud tam nebude mír a bezpečnost. A Naopak bezpečnost a mír nevzniknou, pokud eh, v určitých místech nebudeme mít dobrou rozvoj politiku, čili jde to ruku v ruce. A budou to společné návrhy ze strany paní Eštonové a komisaře pro rozvoj. Chtěl bych říci, že náš návrh také řeší otázku umělého rozdělení, které jsme měli do této chvíle. To je země AKT a ostatní země. Dále pracovníci a jejich počty. Budeme začínat od toho, že budeme převádět pracovníky ze sekretariátu Rady a komise. Co se týče té úrovně 18, tak očekáváme, že ty transfery budou představovat 800 lidí. 600 lidí bude z komise, čili vidíte hned od začátku, budeme mít především pracovníky, kteří budou převedeni z komise. To bude součást tohoto rozhodnutí. Vydáme zprávu, myslím si, že to bude vydáno zítra, která se bude týkat toho nařízení o pracovníků eh, z členských států, kteří mají představovat jednu třetinu. Opět je to úroveň 18, měli bychom mít asi 11 50 pracovníků do roku 2013. Pochopitelně tam do toho spadají i kancelářské síly, lidé, kteří pracují v delegacích, potom lokálně na místě. A ještě na závěr, když se podíváme na Nicaragua a Ukrajinu, že tam je stejné, stejné počty pracovníků. V podstatě externí zastoupení se zaměřovalo především na otázku rozvoje, čili to byly rozvojové mise. A to se musí změnit a je jasné, že tady celá řada delegací, především například Ukrajina, kde zcela jistě mnohem více posílíme pracovníky, kteří budou pracovat na politických otázkách. Děkuji, pane velvyslanče. A nyní je na závěr bych rád předal slovo zpravodajům eh, nebo panu Brokovi, který zastupuje výbor pro zahraniční záležitosti. Prosím, omyste se na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Měli bychom si uvědomit spoustu věcí, protože tady může docházet k nedorozuměním. Evropská služba je službou, ale není to grémium s rozhodovacími kompetencemi. Hovořil o tom již pan velvyslanec Christophersen. Tato hybridní instituce by měla, by měla podporovat pověřence při koordinaci zahraniční a vnější činnosti a měla by také podporovat provádění všech záležitostí týkající se zahraniční politiky. Co se týče rozhodnutí, ty budou přijímány v komisi, také co se týče rozvojové politiky, každá, každé rozhodnutí týkající se konfliktu, ať už je to třeba konflikt mezi komisařem a vysokým představitelem a představitelem, musí být vyřešena stejně jako eh, jakékoliv eh, konflikty mezi eh, postoji těchto, těchto osob. Proto to se ty struktury samozřejmě budou vyvíjet. A co se týče například německé ústavy, tak německá ústava stanovuje, že to poslední, konečný definitivní rozhodnutí je u německého Bundestagu. a na to bychom tedy neměli zapomínat, protože Evropská služba pro vnější činnost má stanovené jasné kompetence. Dále, co se týče finančních prostředků, ty půjdou z finančního rozpočtu společenství, to znamená, že i ta rozpočtová rozhodnutí budou kontrolována parlamentem podle Lisabonské smlouvy. To je něco, co si musíme samozřejmě pohlídat, co musí být kontrolováno. A to eh, má co dočení samozřejmě i se správním rozpočtem těchto služeb. Velmi důležitá je ta otázka toho pracovního eh, řádu. My nemáme problémy s tou eh, jednou třetinou z národních Eh, státu, ale máme problém se zástupci zbrojařského průmyslu, protože co se týče těch zástupců zbrojařského průmyslu, tak ty většinou byly zastoupeni v některých eh, národních úřadech. Eh, má kolegyně z německého Bundestagu bude mít jistě eh, konkrétní informace. Já tedy nevím přesně, jak to bylo, zdali byly zastoupeni i na našem ministerstvu, ale v každém případě si to musíme pohlídat můžeme být samozřejmě eh, velkorysí, co se týče těch eh, zástupců z národních parlamentů nebo z, z členských států, ale nevím, zda to chceme, protože minimálně z poloviny jde o koordinaci politik společenství. A proto musíme zajistit, aby minimálně polovina těch pracovníků přišla z komise. O tom jistě budeme eh, ještě hovořit, jakým způsobem eh, to bude probíhat, ale jsem si jistý, že jistě budeme schopni dojít k nějakému kompromisu. To znamená, že bychom tady udrželi tu jednu třetinu z členských států a polovinu z komise a potom uvidíme ještě, jak by to bylo s těmi pracovníky z rady. To znamená, že eh, to je otázka, ve které ještě budeme muset eh, samozřejmě jednat. Dále, stejně, jak jsme o tom hovořili, stejně jak to řekl i pan eh, Blong, že tady nejde o výlučné pravomoci parlamentu, protože pravomoci parlamentu jsou v článku 14, 36, 219 a tak dále. A přesně tak, jak tam jsou ty pravomoci stanoveny, tak tomu i bude. Eh, to znamená, to je vše, co se týká těch eh, rozsáhlých kontrolních pravomocí Evropského parlamentu. Nicméně musíme se uvědomit, že také vysoký představitel má jasné závazky eh, v souvislosti se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou a musí své činy a kroky eh, konzultovat se Evropským parlamentem. Uvidíme, jak to bude probíhat v praxi. Musíme tedy nejdříve vyčkat abychom se podívali, jak to bude fungovat a jak to nastavit takým způsobem, aby ta spolupráce mezi parlamentem a vysokou představitelkou byla co nejlepší. My budeme samozřejmě rádi, když Lady Ashton nám bude k dispozici ve chvíli, kdy bude muset eh, dojít ke konzultaci. A co se týče ukončení vyjednávání týkající se pracovního řádu, eh, tak eh, to nevíme, kdy k němu dojde. Budeme muset ještě formálně jednat. Uvidíme i k jakému rozhodnutí tedy dojdeme protože Evropský eh, parlament chce jednat eh, se národními parlamenty a v rámci ústavního gremia se chce eh, domluvit na tom, jak by měly tyto dvě instituce nebo tito dva partneři být zastoupeni v Evropské službě. Děkuji. Děkuji, pane Broku. Děkuji všem řečníkům, děkuji panu velvyslanci Kristofersnovi, děkuji paní Suka, děkuji všem, kteří se účastnili dnešního dopoledního zasedání. Naším úmyslem bylo a je podporovat takovéto typy schůze, schůzí, tak abychom dosáhli těch nejlepších synergií. V následujících měsících dojde k několika schůzím, které by měly vyhodnotit práci a funkčnost Evropské eh, služby pro vnější činnost. V tuto chvíli bych vás rád eh, pozval na